Liebe Kolleginnen, dear colleagues, please take a seat. Please take a seat. Let's start. Vážení kolegové, začneme. Všechny vás vítám na zasedání výboru KONT. Všichni máte k dispozici jistě pořad jednání. Já nemám eh, k němu eh, žádné připomínky od nikoho, takže předpokládám, že pořad jednání je přijat. Upozorňuji také, že tato schůze je vysílána na internetu a přecházíme okamžitě k bodu 3, což je absolutorium a paní Schmidt zastoupí kolega Novakov. Děkuji. Klaudia Schmidt mi předala své poznámky takže já tedy přejdu hned k věci. Eh, položky eh, byly ve výši 1,5 miliard euro, což je navýšení o 3 oproti roku 2016. Eh, Měli jsme tam tedy navíc 209 milionů euro. Setkali jsme se s nejrůznějšími generálními ředitelstvími DigiITech.com, Inlo, službou eh, řidičů, DigiLink a tak dále. 27. září 2017 Klaus Welle, generální tajemník, nám předložil eh, follow-up k absolutorům z roku 2016. Potom v listopadu 2018 jsme obdrželi eh, odpovědi 26. listopadu, eh, pan, eh, kterého tedy se konalo slyšení, kterého se účastnil také člen účetního dvora, pan Gevin. A tato zpráva, eh, kterou teď předkládáme, se tedy mm, vztahuje tak jako vždycky tedy na udělení absolutoria v souladu tedy taky s politikou pro budovy. Poprvé došlo k, tedy vlastně to první rok, eh, kdy dochází k předkládání eh, žádosti o absolutoria potom, eh, co došlo k internacionalizaci služby. To znamená, kdy více služeb se tedy poskytuje in-house. Bohužel musíme konstatovat, že opravdu většina těch závažných problémů se stále vrací a objevuje se znovu. Zpráva poskytuje vyvážený pohled na to, co funguje, co nefunguje a Účetní dvůr vypočítal míru chybovosti 0,5 Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 30. ledna hlasovat na výboru. Budeme 20. nebo 21. února. Pokud všechno půjde dobře, hlasovat o této zprávě budeme na plenárce eh, v březnu 2. Tedy na druhém plenárním zasedání v březnu. Všichni kolegové, kteří si přejí předložit pozměňovací návrhy, prosím vás, eh, dívejte se na to tedy z eh, většího kontextu ano, děkuji, to bylo opravdu tedy eh, rychlé představení této zprávy a já dám slovo stínovým zpravodajům. Za AS, ze SAD paní Ayala Sender. Sí, eh, muchas gracias, presidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také panu Novakovovi za tuto prezentaci, za kterou, kterou přednesl za Klaudy Schmidt. A náš zpravodaj Žilbarně se zabýval mnoho touto zprávou, ale bohužel tu teď nemůže být. A, takže jsou tu některé prvky, které identifikoval pan Parňo, které se týkají různých situací, které by ještě mohly být zlepšeny zejména nyní, když se chýlí eh, konec, mandát ke konci a začne nový mandát Evropského parlamentu, jsou tu věci eh, související například s rovností pohlaví, ehm, určité omezení person, stavu personálu, které vedou k tomu, že některé ehm, v některých oblastech máme nedostatek zaměstnanců, dále situace asistentů, asistentů eh, kdy asistenti čelí nejistotě ohledně svých práv, penzijních práv či jiné další typy práv. A kromě toho máme za to, že některé kritiky týkající se aktivity cestovní kanceláře jsou možná trochu přehnané. Každý má samozřejmě svou vlastní zkušenost, ale personál samozřejmě eh, trpí, eh, když dochází ke změně poskytovatele používá se nový informační systém a v podstatě došlo k této migraci, k této změně v době, kdy oni pro nás pracovali a je do určité míry tudíž normální, že se vyskytnou určité drobné problémy, vzhledem tomu, že eh, tedy kvalita nestoupá, cena, eh, náklady klesají, ale není to rozhodně vina zaměstnanců. Pokud jde o návštěvníky, tak tam, chceme, tam ještě můžeme situaci zlepšit. Kromě toho jsou tu nejistoty související s Brexitem. Konkrétně to, jaké dopady bude Brexit mít na personální otázky. A ještě k otázce budov. Víme, jaká je situace s domem evropské historie, Možná, že můžeme dát slovo panu Pardňu, který dorazil. Ale každopádně jsou tu ještě určitá eh, doporučení související s budovami od eh, účetního dvora, které se týkají jak obecně institucí, tak konkrétně eh, budov Evropského parlamentu. Děkuji. Takže necháme panu Parňo trošku trošku se aklimatizovat, nebo chce, chcete rovnou hovořit? Já mohu samozřejmě, není s tím žádný problém. On je na to zvyklý, takže abych vám to tady nějak příliš nerozložil, omlouvám se za to spoždění, Děkuji za to, že jste kvůli tomu trošku přeorganizovali program. Takže nejprve k tomu, co tedy tu má paní Schmidt k absolutoriu, tak já bych se chtěl vrátit k jedné specifické části dokumentu. Je tu ta otázka parity a v administrativě jsou tu jednotlivá absolutoria, která eh, následují jedno po druhém, ale pořád je tu absence parity mezi například eh, generálními řediteli. 83% muži, eh, opět ředitelé jsou v značné většině muži, takže já doufám, že tento problém, s tímto problém skoncujeme. Podle paragrafu 52 tam bychom měli říct, že je to v rozporu Eh, s programem pro rovnost pohlaví Evropského parlamentu s Takže druhý postřeh, omezení, eh, to roční omezení o 5% eh, personálu parlamentu vedlo ke zrušení 60 pozic v roce 2017. A to může vést k mm, nadměrnému množství práce pro zbývající zaměstnance, což může být na úkor práce eh, ruských poslanců, může to být kontraproduktivní a musíme eh, být velmi obezřetní, pokud jde o dopady těchto věcí. A máme tady samozřejmě velká spoždění, pokud jde o proplácení um, poslanců i asistentů jejich, nákladů, asistentů jejich nákladů na eh, cesty a tak dále. Já myslím, že Někteří z nás už jsou poslanci nějakou dobu a teď je tu ten nový systém od roku 2009 a já jsem si všiml, jsem právě od roku 2009, že došlo k určitému zhoršení situace. Když se podíváme na poslance v členských státech, jako příklad mohu vzít Francii, tak eh, poslanci francouzští si mohou dovolit cestovat eh, do členského státu, jak eh, chtějí. My musíme mít předem, ehm, dávat zálohy a pak je nám to propláceno teprve do, eh, dodatečně, někdy až tři měsíc, eh, po třech měsících. A to též platí pro asistenty. A asistenti nemají stejnou výši eh, odměn a možností proplácení jako poslanci, takže je to pro ně ještě větší problém. Takže tady je určitá dysfunkce. Pak místní asistenti, eh, tam bychom měli mít eh, odstavec, který zjednoduší nábor a, řízení těchto místních asistentů. Je naprosto eh, nutné takové zjednodušení, protože tady chybí interní procesy a komplexnost těch pravidel vede pak k určitým chybám, za které pak platíme my poslanci. Takže pro příští volební období by tu mělo být jasné školení a vademekum, eh, které bude tyto věci eh, řešit. Eh, například Katrin Trautmann měla někoho z třetí země v, v, v, ve Štrasburku v předchozím volebním období. Možná by mohlo být zajímavé mít ještě někoho ve Štrasburku, protože tam jsme často na území Francie a ten účetní expert nám řekl, že už nechce pracovat e, s Evropským parlamentem vzhledem k těm dysfunkcím. A, takže je tu skutečně e, co řešit. Dále cestovní agentura že jsou určité pochybnosti účetního dvora, pokud jde o kritéria výběru cestovní agentury Evropského parlamentu. V září jsem si kladl otázku ohledně toho, jestli má smysl nabírat Carlson Vagonly, která dříve, již dříve se neprokázala jednoznačně z hlediska účinnosti, efektivity. A Tyto mé pochybnosti se nyní staly jistotou. Od začátku roku je agentura cestovní v podstatě paralizována. Nereagují eh, na e-maily a musíme jim telefonovat eh, celý týden, aby vystavili eh, lístky na vlak. nedostali žádné školení ohledně přechodu z jednoho systému na druhý, což vysvětluje prostě že je tu pouze, že jsou tu, že jsou tu problémy, že jednají pouze reaktivně. A já doufám, že se tato situace brzy vyřeší. Já jsem samozřejmě hrdý, že jsem eh, poslancem Evropského parlamentu, ale chceme mít instituci, která funguje efektivním, účinným způsobem. A já jsem z, z obce, která má 20 tisíc obyvatel, ale já si myslím, že tady se teď už blížíme Eh, k tomu, že to funguje eh, hůř než eh, nějaké malé obce někde v našich členských státech. Takže já doufám, že naše debata, naše zpráva bude, vezme v potaz, že jsou to určité minimální standardy. I když jste zvoleni na, domístní samozprávy, tak máte nějaká zakázková řízení, která umožňují e, případně situaci měnit, když jsme zodpovědní za tyto věci, tak je jasně, jasně že ti, eh, kdo jsou zaměstnáni tím novým eh, podnikem, který vyhrál eh, tu zakázku, tak alespoň vyškolí své zaměstnance a tak se to, to se nestalo. A pokud jde o zaměstnance, to už je skoro poslední eh, bod, odstavec 23, paní Šmit žádá generálního tajemníka, abychom dostali vyhodnocení pravidel týkající se eh, příspěvků těm eh, na ty skupiny návštěvníků, tam to zrušení té možnosti um, ohledně um, jmenování napadu, vedení skupiny, Eh, to znamená, aby oni mohli dostat na eh, svůj osobní účet eh, proplacení nákladů souvisících se skupinou. Toto to může poškodit reputaci Evropského parlamentu. A dále Brexit, to je poslední, to už je opravdu poslední bod, samozřejmě hypotetický bod. Následky, ehm, potenciální následku Brexitu na fungování Evropského parlamentu. Beru v potaz rozhodnutí Byra, Eh, ohledně toho, aby eh, smluvní eh, zaměstnanci a agenti se nestali obětí Brexitu. Jejich národnost by neměla žádným způsobem ohrozit jejich fungování v Evropském parlamentu. Proto v odstavci 19 by se mohlo hovořit o tedy tam, kde se hovoří o konfliktu zájmu. To, že je člověk Brit samo o sobě, neznamená, že, že podporují Brexit. Takže tolik eh, mé dosavadní postřehy této eh, rozpravě k této zprávě. Děkuji. Merci beaucoup. Prochain sur la liste. Děkuji. Pan Javor je další na seznamu. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve poděkovala eh, zpravodaj za jeho příspěvek. Mm, Musím říci, že to je poměrně koncepční otázka, ale tato zpráva má poměrně neutrální postoj. Snaží se vyhnout veškeré možné kritice, konfrontaci s parlamentem, ale já úplně nezdílím přístup zpravodaje. Moje připomínka se týká spíše toho, co není v té zprávě, než toho, co tam je. Co e, tam je, s tím víceméně souhlasím. Neřekl bych, že tam jsou nějaké chyby tedy, ale chtěl bych něco dodat. Kdy samozřejmě také budeme podávat ještě pozměňovací návrhy. První a nejdůležitější věc, a k tomu se stále vracíme, to jsou ty mm, výdaje, všeobecné výdaje, paušály a e, samozřejmě um, ehm, bude měl předložit plénu, aby přijalo transparentnější nařízení pro GEA. Blížíme se ale konce mandátu a nikdo neví, zda byro parlamentu přijde s podrobným návrhem mm, lepší regulace eh, GEA. Já si myslím, že to je problém. Samozřejmě probíhají diskuse v Biru, um, ehm, také je to téma ve zprávě Corbett. Mm, přesto si myslím, že bychom měli využít eh, této příležitosti udělení absolutoria. To je něco, co přispěje k větší transparentnosti, a přáli bychom si, aby parlamentní byro přišlo s jasným nařízením, s jasnou regulací. Další věc. Je tady otázka um, harassmentu nebo obtěžování a whistlebloweru. Mluvilo se tady um, o tom ve výboru několikrát. Měli bychom říci jasně, že chcem, potřebujeme ochranu Eh, pro asistenty, whistleblowery a PA, protože to je velice klíčový bod a také eh, jasnější pravidla pro harassment. Um, dále to, to je uvedeno v té zprávě, uh, s tím souhlasím, ten penzijní fond tedy uh, každou chvíli může zbankrotovat a měli bychom udělat něco dřív, než se eh, něco mm, vážného stane. Dále jsem rád, že v té eh, právě se hovoří o ekologickém parlamentu, ale chci říci, že EMAS, eh, jak ho tedy zlepšit a posílit, aby fungoval lépe v udržitelném prostředí parlamentu. Další bod se týká um, Štrasburku, vozového parku a tady je ale jedna zvláštní věc. Podle generálního tajemníka více než stovka parlamentních vozidel jezdí do Štrasburku a vrací se prázdných. Ve zprávě jsou čísla ohledně nákladů eh, štrasburského zasedání a tady vidím prostor pro zlepšení. Jak zvýš, snížit náklady, když bychom používali eh, využívali auta, která jezdí prázdná ze Strasburku a do Štrasburku. Možná bychom tak mohli zredukovat alespoň trošku ty náklady na cestu parlamentu. Další věc té zprávě, to souvisí s tou vozovou, s tím vozovým parkem a to je zase jedno sídlo. To je v každém Majdantu, se to objevuje. Situace je vždy stejná, ale musíme i nadále to otevírat. Děkuji vám. Jako dalšíma slovo kolega De Jong. Děkuji. Já mám otázku na sekretariát. Já si pamatuju, že po našem nedávném slyšení s panem Vele byl dotazník následoval, ale nepamatuju si, že bychom dostali nějaké odpovědi na ten dotazník. Pro mě je obtížné eh, dávat pozměňovací návrhy, když jsem nedostal odpovědi. Takže pokud jsou, tak bych Eh, mě žádal. Dále víceméně souhlasím, co říká zpravodajka, je to dobrá zpráva. Nemám příliš připomínek. Jsou tam některé důležité věci, které je třeba otevřít. Ale je tam i tedy několik věcí navíc. Vzhledem k prosincovým událostem ve Štrasburku jsem si všiml, že v případě e, vážné situace je špatná komunikace interně v parlamentu mezi zaměstnanci, personálem DG Safe, místní policií, místními orgány. Bylo poměrně nepříjemné vidět, že Um, personál a asistenti, kteří pracují v parlamentu, byli ti poslední, kdo se mohli vrátit z parlamentu do hotelu a kdo dostal informace. Měl by být jasný princip v případě nebezpečí, by měli všichni mít rovné zacházení, žádná privilegia pro poslance nebo některým zaměstnancům. Druhá věc se týká budov. Musíme se na to mm, velice pečlivě podívat. V médiích se objevují různé zprávy, co platíme za informační kanceláře nebo Dům evropské historie, Solvay, budově. Pak máme PHS budovu, kdy eh, máme možnost buď tedy extrémně drahá rekonstrukce nebo znova vybudování, nové vybudování. Což tedy je vidět nejenom úroveň toho luxusu, kterou máme, ale, nebo kterého se nám dostává, ale také ty lokality v drahých městech, kde máme budovy a budova PHS, která byla postavena jenom před 30 lety, musí být postavena znovu. To je velice nešťastné téma před dovolební kampaně a budeme muset tyto věci bezprávě řešit. O dalších věcech už mluvili předřečníci, jenom několik bodů tedy, eh, které chci zdůraznit. Tato situace personálu v Domě evropské historie. Eh, doufám, že mm, dostanu nějaké odpovědi eh, od generálního tajemníka. A pak je tam na věc, která byla otevřena na všech úrovních s těmi skupinami, které nejsou pro evropskou integraci a jak je budeme tedy to řešit během voleb. Takže já budu podávat nějaké pozměňovací návrhy a toto jsou tedy hlavní body. Ty, um, ta otázka před evropskými volbami a vo, E, ten volební boj se odráží v rozpočtu. Naposledy to tedy bylo tak, že tady bylo nějakých 20 e, týmů kameramanů, kteří sem přišli a věnovali se parlamentu. Bylo by tedy hezké, kdyby to tak zůstalo, ale věřím, že by bylo chybou, kdybychom, pokud jsou v administrativě chyby, tak abychom na to upozorňovali, e, že mm, protože ten výsledek jsme tedy viděli minule, když byl problém, byl audit na téma návštěvnických skupin, tak to bylo tak, že pak jsme prosadili pozměňovací návrhy a já tedy, když se podívám zpátky na 15 let, tak musím říci, že management parlamentu i v EU se výrazně zlepšil. Teď už se Mm, věci dělají jinak, což je dobře. Já chci kolegovi De Jong říci, že eh, ty follow-up otázky byly eh, rozeslány 4. ledna, ještě jsme to nedostali. Dále chci mm, říci, že tedy absolutorium um, Mm, není jenom otázka pro kvestory. Stá, hrozí, že se to stane určitá příloha jenom pro kvestory, to by nemělo být. Neměli bychom um, hrát tedy Alzheimera a uh, dá, klást stále stejné otázky. K tomu GEA, hm, všeobecné výdaje, tam můžeme mít i jiný názor. Eh, abych nemá cenu odhlasovat něco třeba 350 nebo 280 hlasy, když je to zásah do práce každého eh, z nás. Já nechci tady jenom hm, tak hlasovat, ne s tím motem, tedy, že eh, jsme prohráli, jak víte, v Německu. Ehm, dokonce Ústavní soud požádal, aby nebyly kontroly vzhledem ke svobodě výkonu mandátu, což je i pro mě cené. A e, byl bych raději, kdyby tuto svobodu a s tím související odpovědnost tedy brali vážněji. Některé e, mm, frakce ovšem, někteří členové sem vůbec nechodí a ne, nepracují. To, už je otázka některých politických uskupení Ehm, co se týče toho ehm, jednoho střídla, tak o tom se mluví stále. Co můžeme dělat? Ta smlouva je taková, jaká je. Můžeme znovu o tom hlasovat a znovu zatlačit do kouta francouze, lucemburčany a zase bychom ničeho nedosáhli a byli, vypadali hloupě, protože bychom nic se neprosadili. A pak e, musíme vždy dvakrát ročně říci ano. Já si myslím, že mm, mm, něco, co nás takhle, eh, takto rozděluje, aniž by to mělo nějaký efekt, mm, musíme udělat a snažit se tam, kde to má, může mít výsledky, takže to je asi taková marná prozba. Já jsem tu zprávu považovala za poměrně neutrální a otázka je, zda mě to má těšit, nebo to mám tedy eh, mm, spíše um, z toho mít obavu. A já bych vás chtěla poprosit, aby eh, ty apta absolutoria parlamentu mm, aby, aby tedy, že to je jakási zásobarna munice, aby, které se každé může mm, použít, aby nás odstřeloval. Mnozí tedy vlastně nechápou, co zatím všechno vězí. Ty věci se e, pak dostávají přehnaný význam, který jim ne, tomu neodpovídá. Chci říci kolegovi Párňo, že už jsem se vyděsila, co jste říkal, že jsem se bála, jaké pozměňovací návrhy tam jsou. Máme stále ty samé problémy s tou e, cestovní kanceláří, kdy mě nepomohly, když jsem byla jednou ve Varšavě, jednou na Slovensku, velice mě to rozlobilo, nikdo mi nepomohl, nikdo mi neřekl, udělejte toto, zabukujte si toto. To tedy považuji za špatné, protože tam pracují lidé tedy, mm, kteří poskytují nedostatečnou službu, ale mohu říct, že dříve to bylo ještě horší. Takže ehm, některé věci se také zlepšily. Co jsme ne, nezdůraznili a kde potřebujeme informace, to je, jak to vypadá s trialogy. Máme asi 300 eh, ještě legislativních řízení, ehm, potřebujeme spoustu schůzí, plus slumočením. tedy co se udělalo, co ještě chybí, jak postupovat, abychom měli hm, tomu nástroje, abychom dělali to, co, k čemu jsme zvoleni, to je legislativní práci. E, co se týče penzijního fondu, mám tady, e, ještě předložím takový dokument, když se na to hm, podíváme na právní základ výdaje co v tom stojí, jaké národnosti tam jsou, kdo jsou, kde jsou doplňkové důchody a tak dále. Skutečně eh, je znepokojivé, kolik eh, lidí eh, tady hraje vlastně s nedostatečnými informacemi, protože ty dostupné informace nikdy nejsou tedy pohromadě, takže se snažím tomu dát ještě několik pozměňovacích návrhů. E, eh, gendrová otázka, to je špatné, že tento e, parlament se třikrát měsíčně rozhodne, že máme genderovou jako rovnost a pak to sám nepra, nepraktikuje. Když se obsazují místa v prezidiu, tak je skutečně zvláštní, že naše vlastní hierarchie toto, na toto neklade důraz. Tak Tady dávám eh, pozměňovací návrh. Si není tak hezký jako ten váš kolega, pane kolego. To jsem tedy chtěla říct já. Někdo další eh, se hlásí o slovo? Všichni si čtou maily? <laughs> Simplement, euh, très vite, une, réaction à un certain nombre de vos... Rychlá reakce na to, co jste řekla. Samozřejmě musíme být na dělí, abychom nebyli výborem, který pár měsíců před evropskými volbami, které jsou tak důležité, tu eh, nějakým způsobem eh, v podstatě eh, dával vodu na mlín antievropanům. To je právě problém rozpo, výboru pro rozpočtovou kontrolu. Pokud chceme kontrolovat skutečně, tak u příležitosti takového to absolutoria bychom samozřejmě neměli říct, eh, všechny vlaky dorazily skoro včas, ale my ukázeme prstem jenom na těch pár, které včas nedorazily. Samozřejmě pak hrozí, že eh, tedy my, my ukazuje, ukazujeme prstem na to, co nefunguje, ale přitom je to jen malá část eh, oproti tomu, co funguje. Ale musíme mít, musí tu být určitá politická zodpovědnost, abychom externě mohli říci, že to vede k nějakému zlepšení, že to není nějaká frontální opozice vůči eh, Evropské unii. Eh, Děkuji. Ty Mm, připomínky eh, jsou poměrně aktuální, eh, vzhledem k tomu, že máme opravdu dlouhé zkušenosti a teď vlastně eh, záleží, jestli se na to budeme dívat, jako že ta sklenice je napůl plná nebo napůl prázdná. Hm, ono určitě je lepší, ehm, když vlak přijede, um, kde ne, ne, na rozdíl od vlaku, který nepřijede vůbec, ale my bychom přece jenom měli se snažit dosáhnout situace, kdy vlak přijede včas. Takže určitě zde ještě tedy je prostor pro zlepšení. Ale je možné vyslat jakýsi pozitivní signál k těmto otázkám. Co bychom mohli zlepšit? jsou zde určitě věci, které by se měly zlepšit v každodenním životě parlamentu, ale taky je potřeba konkrétně tyto věci vysvětlit. Zlepšily se nejrůznější jiné postupy a mechanismy, tak proč ne tyto? Měli bychom tedy převzít odpovědnost a vyslat signál, že už se některé věci zlepšily, upozornit na věci, které ještě se mají zlepšit. Takže i příští parlament tady bude moci na těchto věcech pracovat. To je určitě také něco, co naši občané od nás čekají. Vyslechli jsme si tady lidi, kteří hovořili proti Brexitu a podobně. Pane Salafranka, děkuji. Jenom velmi stručně chci podívat, poděkovat paní zpravodajce za práci, kterou odvedla, ačkoliv to bylo tedy odprezentováno kolegem, kolegou. Zpráva udělení absolutoria za rok 2017 by určitě neměla být součástí předvolební kampaně v roce 2019. My tady máme tedy jasný úkol, předkládáme absolutorium k rozpočtu 2019 a když se podíváme na prostředky, které se vynaložily v roce 2017, tak eh, téměř 60 těch eh, financí se vynaložilo na zaměstnance a budovy. Určitě ještě musíme tady věci zlepšit, zejména co se týče eh, zaměstnanců. Eh, paní zpravodajka, stínový zpravodaj upozornili na nejvýznamnější problémy. Takže bychom se měli snažit dosáhnout těchto eh, změn k lepšímu. Pak máme také zprávu účetního dvora k politice budov Evropského parlamentu, která je poměrně nákladná, takže eh, tomu bychom se asi také měli věnovat. Potom jsme měli eh, spor s tlumočníky a kromě toho je ještě jedna věc, které se musíme věnovat. Já už jsem to nadnesl na slyšení s generálním tajemníkem. To se možná nevztahuje přímo k rozpočtu za rok 2017, ale eh, je to všeobecná věc a týká se bezpečnosti. V prosinci jsme zažili výjimečnou situaci, nouzovou situaci a předseda parlamentu svolal 400 eh, lidí ve, asi ve tři ráno na plenární zasedání a informovali, ale určitě si myslím, že eh, tyto postupy se daly zlepšit. Mm, Teď vlastně tedy nehovořím pouze ve vztahu k rozpočtu z roku 2017, ale upozorňuji na to, že tady je prostě prostor pro zlepšení některých věcí, takže bychom to měli udělat tak, aby eh, poslanci, zaměstnanci a asistenti a další byli všichni v bezpečí. Opravdu bych uvítal, pokud bychom mohli zajistit, že svou práci si můžeme odvádět tedy řádně a že chráníme práva eh, evropských daňových poplatníků. Děkuji. Děkuji. Já ještě navrhnu, že eh, k otázce bezpečnosti ehm, bychom se měli vrátit po volbách znovu. Určitě bychom měli předat nějaké poselství novým poslancům, novému parlamentu, eh, jak se tedy věnovat eh, těmto otázkám. Já bydlím v Kélu, což je velmi blízko do Štrasburku. A když jsem se snažila dostat tedy ze Štrasburku potom domů, tentokrát po tomto rostickém úkolu, tak bylo téměř nemožné přejet ten jeden most, eh, protože tam bylo tolik kontrol. Samozřejmě, pokud eh, tam kontroly není, eh, je to vlastně 300 metrů, projede se to hned. Já třeba jsem mohla nakonec dojít domů pěšky, ale mám mm, kolegyni z eh, GUE, z Irska, která byla ubytovaná asi 10 kilometrů daleko od nádraží a vůbec nemohla eh, zjistit, v jaké, v jaké situaci se tedy nachází, eh, kde, kde potom se dostat třeba k taxikům na tom nádraží v Kélu a podobně. Takže ta byla absolutně bez informací, bez ničeho. To byla úplná náhoda, že já jsem ji tam někde potkala a že tedy nemohla, nemusela asi tři hodiny čekat, než by eh, přejela tenhle ten most um, parlamentním taxi. Takže bylo by dobré, kdyby v téhle sněmovně prostě existovaly mm, nějaké postupy, co, co dělat v případě, eh, že třeba eh, máme takovéto eh, kontroly na hranicích. Někdo mi říká, tak se nestěhujte do Německa, ale nebo neubytávejte se v Německu, ale to přece není žádné řešení. Každopádně si myslím, že, že, že by stálo za to se podívat, jak bychom mohli takto pomoci kolegům, pokud se dostanou nějaké komplikované situace. A na závěr pan Novakov. Děkuji mnohokrát, děkuji za všechny otázky, připomínky. Vážím si vaší aktivní role, vaší účasti v této diskusi. Je zřejmé, že eh, nouzové postupy by měly být zlepšeny. Je zřejmé, že ten přístup byl chaotický. Důležité je taky hodnocení Evropského účetního dvora o tom, jak bylo nakládáno s rozpočtem. Tuto zprávu tedy předkládá paní Schmidt, takže já jí samozřejmě předám všechny vaše připomínky. Ještě jednou vám děkuji. Děkuji mnohokrát. Tím se dostáváme na závěr tohoto bodu a nyní přecházím k bodu 4. To máme e, výjimečnou zprávu o zjednodušujících opatřeních Horizontu 2020. Naší zpravodajkou je paní Dlabajová. A e, potom e, dám slovo taky příslušnému zástupci účetního dvora. Prosím vás, ty, ti z vás, kteří opouští místnost, udělejte tak potichu. Já dám slovo panu Penik Majerovi. Děkuji za tuto příležitost vám představit tuto zvláštní zprávu. My jsme sepsa, eh, připravili takový úvod v, po, v podobě slajdu a nejprve je tu určitá informace základní o tomto auditu Horizontu 2020. Je to výroční zpráva z roku 2017 musíme připustit, že míra chybovosti eh, v oblasti výzkumu FP7 je poměrně vysoká, 4,2 na rok 2017. A tato míra chybovosti do značné míry souvisí právě s FP7, protože my se díváme zpět. To znamená, skoro 60% chybovosti souvisí s FP7. Je důležité si uvědomit, že když se zabýváme výsledky našich dalších výročních zpráv, není snadné vidět ty účinky zjednodušení horizontu 2020. Ale je důležité si uvědomit, jaké jsou důvody těchto chyb. V mnoha případech jde o špatné výpočty personálních nákladů a musíme si uvědomit i to, že v sektoru chybovosti jsou je pět uh, veřejných uh, příjemců, tři soukromí a dokonce i neevropští Švýcarsko, Norsko, Tanzanie a Spojené státy. Takže pokud jde o veřejné příjemce z Evropské unie, tak tam je ta chybovost pouze omezená. Kromě toho si musíme uvědomit, že z těchto důležitých chyb 8 z nich bylo z těch, tak bylo několik předáno Olafu. Takže zjednodušení horizontu. My jsme předložili naše auditové otázky, přepracované. Například, jaké je nastavení těch zjednodušovacích opatřeních za, eh, na základě předchozích zkušeností jsou příjemci spokojeni a mají skutečně za to, že to snížilo jejich správní zátěž. Za třetí, mělo zjednodušení nějaké negativní dopady na účinnost fungování Horizontu 2020 a vyvstaly nějaké příležitosti, eh, unikly nám nějaké příležitosti ke zjedno, pro zjednodušení. Nebudu číst všechny auditové otázky, Ale hlavním závěrem je, že většina těch zjednodušovacích opatření komise byla účinná a účinně snížila administrativní zátěž pro příjemce v horizontu 2020. I když ne všechna opatření měla zamýšlený účinek a stále jsou ještě možná další zlepšení. Co se týče našich celkových závěrů z auditu, tak mohu zmínit několik. Je zřejmé, že organizace toho centra pro podporu je velice užitečná komunikaci s příjemci a jejich zpětná vazba, to všechno je důležité. Také ten portál účastnický je důležitý, protože se tím zjednodušuje ten grantový eh, postup takže je možné získávat granty rychleji. Což je jeden ze způsobů, jak systém zlepšit. A pak je tu tento soubor závěru, který souvisí s třetí otázkou, zda zjednodušení mělo nějaké negativní dopady. došlo ke zjednodušení pravidel u personálních nákladů, ale to někdy vedlo k určitým problémům pro příjemce. Stal se z toho pak eh, jeden z hlavních zdrojů chyb. Takže v našich výročních zprávách většina chyb se týká právě personálních nákladů. Auditová zátěž se znížila, ale příjemci nadále čelí určitému nekonzistentnímu zacházení v případě některých auditů ex post. Takže pokud audit je outsourcovan, tak mohou vzniknout určité nekonzistence a jiné výsledky a výstupy. Stále jsou tu ještě možnosti dalšího zjednodušení. Seal of Excellence zatím nesplnil eh, to, co se od něj čekalo, a účast malých a středních podniků se sice zvýšila, ale i nadále jsou tu určité bariéry vstupu a účetní dvůr se nyní zabývá novým auditem o inovaci přímo ve vztahu k malým a středním podnikům. To všechno se promítne v dalších zprávách, které nám pomohou získat lepší poznatky o této situaci. Pokud jde o doporučení, tak můžeme konstatovat, že komise tedy může jít tou cestou eh, pokusu a omylu, a pokud jde o paušální částky, tak samozřejmě ten pozitivní vývoj je, toho si příjemci cení ale měli bychom více lépe vyhodnotit ještě účinky těchto paušálních částek v různých oblastech horizontu 2020. A to tež se týká většího využití dvoufázových návrhů, což může být samozřejmě dobré pro příjemce, aby omezili správní zátěž, ale komise by to měla monitorovat. dále přeskum ohodnocení těch expertních eh, auditorů a z hlediska řízení lze konstatovat, že komunikace s účastníky a příjemci je nesmírně důležitá. K tomu pomáhají právě portály účastníků a národní kontaktní místa. Zavedli jsme také ten formát briefingového dokumentu z března 2018. Jehož záměrem bylo dát komisi dobré myšlenky, Komise pracuje na novém víceletém rámci. A tam vidíte, já to nebudu opakovat, příliš dopodrobná, ale vidíte, že jsou tu určité vysoce relevantní dilemata související se zjednodušením. Jeden takový prvek sporný, takové dilema, je, že když měníme pravidla, tak efektem může být také nedostatek právní jistoty. Já myslím, že nejdůležitější koncept eh, toho zjednodušování je to rozhraní, ten interface, když například pracujeme se smartphonem, tak víme, že uživatelské rozhraní nám pomáhá používat i komplexní eh, IT systémy, jako je třeba smartphone. A takže ta komplexnost horizontu je zvládnutelná, pokud komise zlepší to rozhraní mezi tím systémem a každodenními postupy. A právě ten portál účastníků k tomuto nesmírně přispívá. A myslím, že komise je na dobré cestě k tomu, aby zlepšila uplatnění eh, programu jako je Horizont 2020 a v budoucnosti Horizont Evropa. Jinak mi bude potěšením samozřejmě odpovědět na vaše případné další dotazy. Děkuji. Děkuji. Já chci eh, připomenout, že jsme tady také měli dokument z briefingu. Na vědomí Martina, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, pane Brenningmajer, vážení kolegové. My jsme vkládali velkou naději ve zjednodušení Horizon 2020. Jsem ráda, že to můžeme mluvit, že zjednodušení podle mého chápání ve stále se měnícím se světě je náhrada něčeho, co je vnímáno jako složité a projevilo se v praxi jako příliš složité. Nahradit to něčím lepším, srozumitelnějším a lépe kontrolovatelným. Jsem ráda, že s touto zvláštní zprávou nemluvíme jenom o něčem, co musíme udělat do budoucna, ale také e, zjednodu- některá zjednodušení, které už bylo provedeno. Zjednodušení je jeden z hlavních pilířů, jak zajistit, aby financování bylo efektivnější. Také většina opatření komise byla efektivní při e, zavádění administrativní e, zátěže pro beneficienty, ale Možnosti zlepšování existují, především zjednodušených nákladových obcí. Na základě zkušenosti z beneficientů musíme nadále pracovat s tím, že v případě sdíleného managementu eh, se eh, úsilí zjednodušení eliminuje důsledku gold platingu kontakty s eh, výzkumnými centry, univerzitami, malými středními podniky. Jsem byla zvědavá na výsledky těch zjednodušených obcí. Učitní eh, dvůr eh, doporučuje intenzivnější testování a mm, mm, také uznávání pečetě výjimečnosti, což díky čemuž věřím, že jsme na správné cestě. Myslím, že největší, nejlepší praxe mm, by se měly využít i v jiných oblastech financování, jako je třeba kohezní politika. Několik otázek. Eh, první je spíše na pana Brenningmajera. Já jsem si všimla, že z těch zjednodušených eh, obcí se zmiňuje ve zvláštní zprávě jenom paušál Eh, tedy jednotná částka, nikoli finanční systém paušálů a jednotkové náklady. Proč jste zvolil mm, jenom ten, tu jednu paušální částku? Dále se chci zeptat ehm, účetního dvora i komisi, komise. Je tady práh 100 000 euro na paušál. Mě by zajímalo od účetního dvora, e, zda zintenzivnění testování paušálu také e, počítá se zvýšením toho Prahu a pokud ano, jaký je názor komise. Děkuji vám za dobře odvedenou práci a doufám, že e, s tímto příkladem se budeme schopni posunout k dalším politikám EU a také zjednodušit. Pan kolega Salafranka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mm, zpravodaji za prezentaci práce podle účetního dvora. Podle nového MFF to bude vyžadovat více zdrojů. Je to zjednodušení postupů, usnadnění e, situace beneficientů i informačních systémů, e, zlepšování kvality a právní jistoty všech účastníků, stanovení harmonizovanějších systémů financování. Ale jak řekl zpravodaj, je vždy prostor pro zlepšování. A mm, tady je celá řada návrhů. Mm, mluvíme tady o prohloubování. Proto jsem žádala více informací um, ohledně dvou bodů Dále by mě, eh, jsem se chtěla zeptat na potřeby mm, zjednodušování těch projektů, těch jednotlivých kroků, eh, zlepšování podmínek expertů, které, kteří posuzují ty projekty. Eh, mě by zajímalo, jak mají být revidovány podmínky pro tyto experty mm, Chci poděkovat tedy zpravodaji za odvedenou práci. Děkuji. Samozřejmě byl přizván také výbor pro průmysl na prezentaci této zvláštní zprávy. Já se chci zeptat, zda máte eh, termín eh, výboru eh, Ines, prosím. Já chci poděkovat panu Brinmajerovi za um, prezentaci této podrobnější zprávy než to, co jsme měli v minulosti. Um, především co se týče jednání Horizon Europe, Měli jsme problémy s FP7. To se týče chybovosti z minulého roku, od minulého roku do letošního. My jsme si zvykli na vyšší chybovost. s výjimkou tedy jiných programů. A mě by zajímalo od pana Benimera a zástupce komise, Mluví se tam o společném centru. Eh, kdo toto centrum zřídil? Je to personál DG Research nebo externisté? Je tady nějaký administrativní nástroj pro konzultaci e AS, ERS. To je servis, kde jsou e, kde je personál DG Research, nebo jsou tam externisté? Jak je to organizováno? Dále e, manuál komise, kde je tedy podrobný seznam Mm, když se dostanete za stránku 10, tak asi skončíte. Mě by zajímalo, pana Benichmajera si zda mm, zajistíte, že ten manuál, což je něco, co se obvykle nikdo nedokáže přečíst, tak aby skutečně byl užitečný ten manuál. Um, já jsem se pokoušel prezentovat, jak e, je obtížné využít jako pozitivní nástroj, zjednoduší, jak jsou tam často rizika. Komise říká, že u větších projektů to nemusí být adekvátní. Mě by zajímalo, komise, co si tedy o tom myslíte. Také jsou tady nějaké problémy, co se týče expertních hodnocení. U malých a středních podniků, většina z nich je tedy z nějšku. Hmm. hmm několik, ehm, je tady 15 členských zemů, které tam jsou začleněny. Ehm, zajímalo by mě, které jsou, které nejsou. Co se týče malých a středních podniků, Hmm, viděli jsme, jak to vypadá ve Španělsku. Toto by se tam dalo tedy doplnit. Nevím, zda to pan Brenningmeier bere v úvahu. První fázi um, účasti eh, malého podniku, to je teda ta snadná část. Eh, k té druhé fázi. Ehm, tam, kde musí být už stabilita, tak tam mnozí selžou. A mě by zajímalo, zda pan Renningmeier mm, Zda to zjednodušení nesouvisí s tím selháním ve druhé fázi a zda jsou tam nějaké návrhy řešení. Děkuji. Za Evropskou komisi paní Anna Gopulu, prosím. Paní eh, Gopulu je tady? Dobré odpoledne všem. Děkuji eh, auditorovi panu eh, Remajovi za tuto zprávu. Ehm, Návazuje to už na briefing, který předložil účetní dvůr. A tady vlastně tedy je to v očekávání nového návrhu Komise pro Horizon 2020. My zajišťujeme stabilitu pravidel a předložíme také nové návrhy o pravidlech pro participaci, které už vychází z dobrých zkušeností, které jsme měli s Horizontem 2020 a zlepšuje a také zjednodušuje další pravidla pro Horizont 20, pro, Horizont, pro Evropu. My zvažujeme všechna e, e, doporučení, e, která tedy té zprávě jsou předložena, tak jak dvůr navrhuje. Začínáme přemýšlet o implementaci horizontu Evropa ještě předtím, než to projde celým řízením v radě a v parlamentu, ale vlastně paralelně. Ve chvíli, kdy ten návrh pro Horizont Evropa přijat, už bereme v potaz zkušenosti z Horizontu 2020 a také doporučení, která jsme obdrželi od e, účetního dvora a od všech příjemců, kteří e, se podíleli na průzkumu. Máme už první workshop, který proběhne 30. ledna se všemi stakeholdery. Zveme také účetní dvůr, aby tam předložili tedy znovu eh, tuto zprávu a prezentovali tam eh, zjištění a doporučení. Budeme se tedy zejména věnovat těm otázkám té paušální sumy a zjednodušených eh, postupů komise se chce podívat na celkový eh, projektový eh, cyklus a podívat se tedy, kde by bylo možné ten proces zjednodušit. Obdržela jsem od vás konkrétní otázky a můžu na ně rovnou odpovědět. Takže co je to ten společné podpůrné centrum? To je ředitelství na komisi, které bylo ustanoveno v reakci na předchozí zprávu e, účetního dvora v rámcovém programu 7. E, tam to bylo mnohem kritičtější. Problém byl, že různé komisní služby, které jsou zodpovědné za implementaci e, programu, tedy rámcového programu 7, neměli přímý přístup k příjemcům, což způsobilo řadu problémů v implementaci, tedy zejména z pohledu těch příjemců. A proto se komise rozhodla, že ustanoví jednotnou službu, kde se vlastně spojí všechny ty komisní služby, které byly zodpovědné za implementaci eh, těch rámcových programů. Eh, já jsem tedy ředitelkou této služby, je to společná služba komise, bylo to poprvé, kdy komise takto, eh, takovouto službu předložila a je to tedy služba, která má za účet přípravu implementace a vlastně celých vodítek celého toho rámcového programu komise. Máme zde společnou právní službu, auditní službu, která předkládá auditní strategii. Je to eh, tedy služba, která eh, definuje eh, všechny procesy pro implementaci projektů. Je to Jde tady taky o informační technologie, veškeré tedy informační toky, včetně samotného portálu a předávání tedy poskytování údajů a tak dále. Co se tedy týče používání toho paušálu, jak už stojí ve zprávě, komise navrhuje mít nějaké pilotní projekty v Horizontu 2020 a nyní už tedy můžeme předložit výsledky těchto pilotních postupů, zejména co se týče hodnocení. A zdůrazňuji, že v těchto pilotních cvičeních, tam jsme neměli jenom nějakou, nějaký paušál 100 eh, tisíc euro. Měli jsme dva postupy. Buď příjemce předloží návrh pro nějakou fixní eh, sumu, která byla stanovena ze strany komise, pro případy, kdy víme, že tyto typy aktivit budou stát eh, konkrétní částku na základě nějakých informací, které máme z minulosti. A nebo máme druhý typ paušálu a sice ponecháme na samotných příjemcích, aby předložili návrh, který nebyl stanoven předem, a potom eh, máme jakousi hospodářskou kapacitu analyzovat tyto návrhy a můžeme se rozhodnout, zda s tímto návrhem souhlasíme a s tou částkou, o kterou si tedy žádají. To jsou tedy ty dva typy těch paušálů. Eh, Prostřednictvím toho vyhodnocení už máme pozitivní feedback a zatím ještě nemáme zkušenosti ze samotnou implementací těchto projektů. Členské státy si ale také na radě vyžádali, abychom zorganizovali mm, další workshop, kde předložíme zkušenosti, které do posud máme, s příjemci a s národními kontaktními místy které jsou zodpovědná za eh, finanční otázky rámcového programu, tak abychom si tedy eh, tam podělili o všechny ty informace, abychom si poskytli nejrůznější feedback a potom budeme dále postupovat při testování eh, tohoto paušálu v posledních kolech, tedy Horizontu 2020. abychom tedy ještě řekli více k těmto pozitivním zkušenostím i s tím portálem a tak dále, abychom to nějakým způsobem propojili s dalšími projekty, se sdílenými manažerskými projekty. Vlastně to, co chci zdůraznit, tak to už vlastně máme, tedy na základě těch pozitivních zkušeností. Jsou projekty, které tedy přímo řídí komise a my jsme už ustanovili eh, skupinu, která propojuje tedy společnou společný um, elektronický tok eh, informací vlastně ze všech těch komisních pro, programů. My už jsme tedy měli ten účastnický portál, s tím byly dobré zkušenosti. A teď tedy vlastně ustanovíme eh, portál jak pro granty, tak pro tendry a to pouze pro ty programy, které jsou centrálně řízeny ze strany komise. Takže když si představíte, sdílený management je trošku komplikovanější, protože tam to implementují různé vnitrostátní úřady a nová priorita, kterou MFF poskytuje, eh, vlastně eh, jakési hierarchii těch programů a my musíme nalézt lepší způsoby, jak využívat pečeť excelence. My jsme v kontaktu s dalšími službami komise, které jsou zodpovědné za strukturální fondy, za ESIF. A eh, my si s nimi vyměňujeme zkušenosti a snažíme se tedy najít způsob, jak bychom mohli spolupracovat, ty dva programy propojit. A tím se tedy dostáváme do detailů ohledně tedy toho, jak, eh, kde vznikají nároky na eh, využívání těchto programů a potom samozřejmě také věci, které se vztahují eh, k auditům. Poslední věc k vodítkům, která poskytujeme. Máme ten účastnický portál online, ale potom máme taky velmi detailní dokument, kde poskytujeme veškerá vysvětlení těch jednotlivých článků příslušné dohody, která tedy mm, je, upravuje vztah mezi těmi příjemci a komise při implementaci daných projektů a Mm, předpokládáme, že je to dostatečně detailní pro ty příjemce, kteří už jsou obeznámeni s těmito programy. Mohlo by to být možná nedostatečně detailní pro malé střední podniky, které ještě takovéto eh, třeba obeznámení nemají. Takže poskytneme ještě detailnější vodítka online, tak jak to doporučuje pan Brýmajer, a vyvineme tak modernější interface rozhraní mezi příjemci, pravidly a komisí a pomůžeme jim tedy lépe eh, se orientovat v těch detailních pravidlech. To je z mé strany všechno. No vám jsem odpověděla na všechny otázky. Ja, vielen Dank. Das war jetzt sehr interessant. Ich falle vor Begeisterung gleich aus. Děkuji, to bylo zajímavé. Eh, my jsme si samozřejmě něco takového eh, přáli už let a totiž zjednodušení pravidel všechna generální ředitelství, která se zabývají eh, prostředky na výzkum, tak eh, se toho postupně stává realitou a eh, tady bych vás chtěla tady podpořit. Ehm, také bych chtěla pozvat mm, výzkumnou komunitu, jak to tedy, za to funguje, zda ze své tedy skromné pozice bych chtěla říci, že um, stížnosti z so rámcovém programu skutečně klesají, takže to asi, takže jsme asi na správné cestě. Děkuji. A děkuji paní Martině Dlabajové a dalším poslancům a poslankyním výboru pro rozpočtovou kontrolu za tyto hodnotné důležité dotazy. Já bych ehm, odpověděl třema důležitými slovy. První byl ten náš poslední slide, a to je ten interface, to rozhraní. A pana, paní Anna, pana Kopulu eh, vysvětlila, do jaké míry komise zavádí důležité prvky tohoto rozhraní. Při jehož přípravě je a záleží na tom, aby komise spravedlivým, férovým způsobem vyhodnotila zpětnou vazbu od různých skupin příjemců. A intenzivní kontakty s příjemci jsou stále důležitější. Čím se dostávám k další věci, zpětná vazba k tomu interfejsu, a tedy a potom res, reakce schopnost komise. To je důležitá část toho zlepšení to Common Support Center v podstatě je důležitým, dalším důležitým rozhraním, které může přijímat zpětnou vazbu a může reagovat na potřeby příjemců. A pokud jde o konkrétní otázky paní Dlabajové, já jsem slíbil, že zašleme písemnou odpověď, která bude přesnější. Ale pokud jde o tu problematiku flat rateu, tak z toho výzkumu vyplynulo, že je tu skutečně obrovská pozitivní eh, příznivá reakce, že eh, příjemci jsou s flatratem spokojeni, ale komise by měla i nadále monitorovat jeho uplatňování v konkrétních případech a uspůsobit případně ten systém v budoucnu. Jedno z nebezpečí pro příjemce, čeho jsme si všimli v průběhu našeho auditu, je, že jednota, tato jednotná sazba, ten flat rate není tak vysoká jako reálné náklady. A v některých zemích rozdíl mezi touto platbou eh, a těmi reálnými náklady mohou být zatěžující, třeba pro univerzity, které mají nedostatek zdrojů. A odpověď, tedy týkající se jednotkových nákladů a tak dále, je velice pozitivní, ale komise by měla monitorovat, zda skutečně ve všech případech je to efektivní. A dále lampsams a ty Prahy pro použití těch lampsam 100 tisíc. To už bylo vysvětleno, ale vys... ještě se k tomu vrátíme písemné, písemné odpovědi, která bude přesnější. To pokrývá i další otázky. Tady byly další otázky, ale já bych se vyjádřil ještě k dvěma věcem. Dvoufázové vyhodnocení. Myšlenka tohoto dvoufázového vyhodnocování je nesmírně efektivní pomáhá nám naší každodenní činnosti. Ale na základě zpětné vazby bychom měli odpovědět ještě na víc říct potřebám eh, účastníků v oblasti výzkumu. No pak ještě jedna otázka. To je 76 a 77 naší zprávy. Takže pokud ta celková doba přípravy určitého projektu je příliš dlouhá, tak hrozí, že ten projekt už bude na trhu. Čili jsou tu určitá dilema, dilemata, ale za druhé expertní hodnocení. Ano, tady se nabízí určité otázky souvisí s, související s tímto expertním hodnocením. Jak to s těmi experty vlastně je, jak to funguje. Každopádně experti údajně nedostávali zpětnou vazbu k zjištěním a příjemci také ne. A nízké, nízká míra eh, odměňování možná trošku brzdí tento proces práce expertů, hodnotitelů. Plus mají pouze omezený čas k vypracování svého hodnocení. Takže je na komisi, aby získala tu zpětnou vazbu a aby reagovala tedy v tom smyslu, že přijme určité změny do budoucna. A paní Sender správně si povšimla něčeho, co se opakuje v jednotlivých letech, že míra chybovosti ve výzkumu je vysoká a to je samozřejmě něco, co nás nepokojuje. Víme, že tato zjednodušení by mohla ovlivnit chybovost Dokonce musíme, musíme připustit, že stále ještě zpětně hodnotíme FP7. Aspoň tedy z 60%. Takže teprve v budoucnu uvidíme, jaký byl skutečný efekt zjednodušení na chybovost. Ale já jsem přesvědčen, že ta chybovost eh, bude mít klesající tendenci. Další otázka se týká pozice malých a středních podniků. To leží eh, účetnímu dvoru na srdci. Zahajujeme nový audit o, na téma inovací a malých a středních podniků a doufám, že budeme mít konkrétnější hodnocení na zlepšení celého, doporučení na zlepšení celého systému právě pro malé a střední podniky. Paní Sender, otázka toho zda ta příručka je psaná Eh, srozumitelným jazykem, to je také důležité. My jsme si všimli, že celkově to eh, podpůrné centrum, ten Common Support Center, pomáhá, ale také regionální kontaktní místa hrají důležitou roli, protože v jednotlivých členských státech a regionech může být velice efektivní takto pomáhat příjemcům snižovat omezovat správní zátěž a zlip, zvyšovat jejich informovanost o e, tom procesu žádostí o podporu z Horizontu 2020. Doufám, že jsem tímto odpověděl na některé vaše dotazy. Vzhledem k napjatým tedy uh, kalendářům. E, já bych ještě chtěla slyšet do komise z, z hlediska toho společného eh, centra na podporu. Personál těchto služeb je externí a nebo jsou to vlastně zaměstnanci komise? A ještě mi prosím dejte čísla a procenta týkající se počtu míst, které byly vytvořeny na základě rámcového programu FP7 a jestli se to bude započítávat tato místa, která byla vytvořena i do toho horizontu Evropa. Takže tyto otázky jsou potom, se dostanou v podstatě exekutivní agentuře, buď RAN, která má řešit tyto otázky, ale také všem komisním službám. Takže je to určitá směs. Je to směs uh, mix osob, kteří pracují pro RES, někteří jsou externisté a zbytek pracuje buď pro komisi nebo pro některou z výkonných agentur komise. Čili, když odpovídáme, tak je to vlastně centrální služba komise v Bruselu. Není to na úrovni členského státu a když odpovídáme, odpovídáme na základě toho, o jaké jde téma. DG pro výzkum a další služby z různých tedy oblastí. Takže je to jakýsi poskytovatel, který nejprve obdrží ty otázky, to je externí, Europaktiv. a pak rozdají tyto otázky těm službám, které mohou na ně nejspíše odpovědět. A Učetní dvůr zjistil, že to možná nefunguje úplně nejlépe, že jsou do toho zahrnuti, zapojení růz, různé subjekty, proto je potřeba to fungování sladit. I don't think it's really relevant of... Uh, Děkuji, paní kolegyně Dlabajová. Já myslím, že to není úplně relevantní, kolik z nich jsou externisté a kolik ne. Je tu paní předsedkyně, ka, paní předsedkyně dala slovo paní Dlabajové. Řeknu to jen stručně, protože máme velmi nabitý program, takže děkuji jak účetnímu dvoru, tak i komisi za odpovědi a pokud e, tu budou nějaké další podrobnosti, tak mi to prosím zašlete písemně, abychom mohli tyto písemné odpovědi využít v našem výboru. Tato zpráva je obzvlášť důležitá, protože se můžeme, můžeme z toho vyvodit určitá poučení, pilotní projekty a osvědčené postupy můžeme pak použít i pro další politiky. I když musíme mít samozřejmě na mysli, že tu existují také určitá rizika. Takže já si nesmírně cením toho dokumentu z loňského roku, kde hovoříme také o rizicích. Děkuji, pane Brenningmeier, že jste zmínil malé a střední podniky. Myslím, že je to důležitá věc musíme dělat, co je v našich silách, abychom měli více malých a středních podniků ve výzkumných programech. A oni se k tomu připojí pouze, pokud to bude zjednodušené, protože, jak říkáte, oni vždycky potřebují systém, který je prostě snadný, je to jenom, jenom zmáčknout tlačítko. Děkuji vám za vaši práci. Damit am Ende Děkuji, tím se dostáváme na konec pořadu jednání. Budeme pokračovat Eh, v další práci později a nyní přecházíme k veřejnému slyšení o evropské přidané hodnotě. Já chci přivítat všech 12 řečníků na, k tomuto důležitému bodu a eh, téma evropská přidaná hodnota eh, se, to si tady osvětlíme z různých hledisek a já bych i hned dala slovo paní zpravodajce, paní Dlabajové. Děkuji. Vážení hosté, máme před sebou velice náročné dvě hodiny, máme tady hodně řečníků. Jsem ráda, že se podařilo, eh, abyste všichni, se všichni sešli, protože by to eh, nebylo prospěšné jenom pro tento výbor, ale i pro vás, abyste se navzájem vyslechli a lépe pochopili, co je to evropská přidaná hodnota. To je pro mě ten zásadní aspekt EU. Od první chvíle, když si položíme otázku, proč bychom měli vstupovat do EU, co, bude, co nám přinese členství za benefit, co bude skutečně přidaná hodnota. A růst ekonomiky EU v posledních letech ukázal, že evropský projekt má jasnou přidanou hodnotu. Ekonomické přínosy, eh, akcí EU v členských zemích vzhledem k dodatečně generovanému HDP, úspory výdajů, efektivnější alokace zdrojů členských zemí jsou nejenom viditelné pro statistiky, ale ve většině případů jsou i hmatatelné pro občany. Mám tady některá čísla, o které jsem se s vámi chtěla podělit z eh, ex post hodnocení 2007 až 13 programového období a o dopadu přidané hodnoty na členské státy a jejich občany. Jenom některá čísla pro všechny. Každé vynaložené euro na kohezní politiku v období 7 až 13 bude generovat 2,74 euro dodatečného HDP do roku 2023. To je, myslím, skvělé číslo, když se na to podíváte. Další číslo. Kohezní politika investice v roce 2007 až 2013 byly eh, životně důležitým zdrojům financí pro mnoho členských zemí. Až 57 v případech jako Maďarsko vládních kapitálových investic. To je další důležité číslo pro veřejné investice, které se pak e, promítá v hmatatelném výstupu, protože my chceme něco hmatatelného jeden milion vytvořených pracovních míst v období 7 až 13. 121 startupů bylo finančně podpořeno i odhadovaný počet 400 tisíc malých a středních podniků, které dostal podporu. To jsou vynikající čísla. Financování EU přispělo k odstranění dopravních úzkých hrdel a snížení eh, cestovní doby. Investice do infrastruktury propojilo 6 milionů lidí eh, z, mm, k zdroju čisté, čisté pitné vody. Také bylo mm, modernizováno mnoho čističek odpadních vod. A tím končím čísly a zmíním určitou filozofii. Přidaná hodnota EU je vidět všude, ale musíte být ochotní ji hledat. Vzdělání, výzkum, vývoj, konkurenceschopnost, inovace našich podniků, zaměstnanost, pracovní místa, kulturní dědictví, turismus, životní prostřední, doprava, cokoliv. Eh, není to jednoduchá realokace eh, zdrojů daňových poplatníků eh, z členských zemí do EU a zpět, ale přidaná hodnota Eh, není být tedy čistým příjemcem, ale eh, v tom, eh, že budete vědět, že jenom jed, když budete jednotní, tak dosáhnete více než sami. Sdílení znalostí, zdrojů je způsob, jak zlepšit nejenom svůj život, ale i život příští generace. A tady se těším na vaše příspěvky. Máme tady tři panely. První Eh, se týká konkurenceschopnosti a já bych chtěla slyšet od našich hostů, jakou přidanou hodnotu přineslo mm, evropské financování pro ně. První panel se týká konkurenceschopnosti a dovolte, abych přivítala prvního řečníka, což je ředitel Fůze pro energii, eh, společný podnik, pan Johannes Švemr, který má mm, o bohaté manažerské zkušenosti a já mu chci gratulovat za to, že rozjel eh, projekt ITER. Pan ředitel mi ho eh, prezentoval v prosinci minulého roku. Já už jsem navštívila tu stavbu po druhé, takže jsem eh, byla svědkem určitého pokroku. Budeme tedy hm, se držet tématu, musíme být poměrně striktní, že musíme respektovat řečnickou dobu. thank you, dear chair, Mrs. for having the chance to speak. Děkuji, paní Dlabajová. Já jsem mm, Hannes Švemer, jsem ředitelem fůze pro energetiku a řeknu vám stručný přehled a pak eh, předám slovo panu Garibovi z DG Energy, který se bude věnovat komerční stránce věci. Fúze je tedy e, přírodní zdroj, jako ze slunce, takže e, paliva je tedy hodně, je to udržitelný zdroj, nemá to emise skleníkových plynů, je to bezpečné, protože to negeneruje e, radioaktivní odpad a reaktory se nám nevymknou kontrole. Ehm, většina vesmíru je ve formě plazmatu, například Slunce i další hvězdy když mm, dojde k fúzi na slunci nebo v příslušném zařízení, tak generujeme helium. A na Zemi to vyžaduje teplotu 100 až 150 milionů stupňů, proto jsou tyto experimenty tak obtížné. Obvykle nelze tuto, této teploty dosáhnout, takže my se snažíme vlastně eh, to slunce nebo ten plazmat uchovávat v nějaké sklenici. Eh, stavíme eh, zařízení, které jsou stále větší, aby generovaly více energie, než co se do toho vloží. Ehm, poprvé v evropském experimentu to se úplně nepovedlo, to byl JET, nyní budujeme ITER a dlouhodobější Mm, cesta vede k zařízení demo, které ukáže, že lze kontinuálně fúzí produkovat energii. Když se podíváte na ITER, máme tady sedm eh, partnerů Indie, Čín, USA, Jižní Korea, Japonsko, EU v poslední řadě. Ostatní mají 9%, EU 45%, takže jsme nejvýznamnějším hráčem. Mm, tak vlastně násobíme ty zkušenosti z experimentu JET. Na pravé straně jsou jednotlivé komponenty toho systému. Máme takzvané vlastně, hmotné příspěvky, tam dodáváme zařízení a věci, nikoli peníze s evropským průmyslem a o tom chceme mluvit. Když se podíváte na velikost projektu, srovnejte to Eh, napravo s C nebo ISS, tak je to jeden z velkých eh, high-tech projektů v moderním průmyslu. Není to největší, ale ani nejmenší. Je to hodně těžké. Tři Eiffelovy věže, je to velmi složité. Desetkrát tolik eh, komponentů než nebo z 380 a je to také velice těžké. Eh, mm, stej, jako, má to stejnou výhodu jako Empire State Building. Eh, Česní se v tom domácí agentury. Má to vytvořeno v Barceloně, má to mm, kanceláře v Karadaš, Körčingu a Rukašo v Japonsku. Máme 460 zaměstnanců, rozpočet do roku 2020 6,6 eh, miliard. Budeme potřebovat dalších 5,1 miliard na příštím MFF, abychom se dostali eh, do fáze, kdy ten stroj začne fungovat. Eh, dlouhodobý tedy Ehm, výhled, je to zařízení pro mm, spalování plazmy, tady mm, spolupráce s Japonskem, kdy se snažíme budovat jiné výzkumné stroje, které umožní využít síly fůze, ehm, testovací zařízení, které doufáme, že postavíme v Evropě a poslední eh, to zařízení demo ukazuje, že můžeme generovat um, energii z fůze. Tak toto vypadalo před asi třemi lety. Vidíte, že ten pokrok je skutečně ohromující. Myslím, mm, mm, že jsme získali kredibilitu, že skutečně postavíme to zařízení. Vidíte tady, mm, tam už je na té mm, kruhové e, stavbě, tak tam bude instalováno to zařízení, už to začalo. Mm, v zájmu času toto přeskočím a požádám pana doktora Garibu, aby pokračoval, co se týče efektu pro průmysl. Děkuji Johanesi. Dobré odpoledne, vážení Eh, posluchači, paní Dlabajová. Eh, ITER eh, není jenom jednotlivým krokem na cestě k fúzi. Je to jenom součást mnoha kroků, které mají společný cíl, a sice vytváření energie s udržitelným způsobem. ITER byl z, znovu eh, nastaven v roce 2016. 60 eh, výstavby komponentů, které jsou potřebné pro nastartování, už eh, jsou hotové a ještě 36 evropského příspěvku už tedy bylo postaveno. To už je hodně, ale ještě nás hodně čeká. Několik čísel. My jsme eh, realizovali studii o přidané hodnotě nebo o hodnotě za peníze za dobu, kdy eh, tyto projekty se eh, budují, eh, vznikla hrubá přidaná hodnota 4,8 miliard eur a bylo vytvořeno 34 pracovních příležitostí. To musíme srovnat se situací, kdybychom nedělali nic nebo se situací, kdyby eh, došlo k nějaké generické tedy redistribuci peněz. To by určitě nestálo za to ve srovnání s ITER, eh, protože tady hovoříme o hodnotě 152 eh, milionů, o to je vlastně Eh, pracovní místa vytvořená na sedmou. A to všechno se bude nadále vyvíjet až do roku 2030. Zase zde máme očekávaných asi 50 miliard eh, v přidané hodnotě a eh, další tedy pracovní příležitosti, které vzniknou. Jsou zde s námi také kolegové, kteří zastupují dané odvětví, kteří určitě by ještě lépe vysvětlili některé technické aspekty. Máme tady takzvané spin-off, to jsou efekty, které znamenají, že fúze nebude hodnotná pouze za x let, až tedy bude konkrétně vytvářet energii, ale je to něco, co už vytváří konkrétní příklad pro společnosti. Jednak zde máme eh, využití supervodičů, například ve zdravotnictví, to je například magnetická rezonance. A e, kromě toho e, se tyto technologie už nyní e, vytvá, využívají při výrobě kokpitů Airbusů. Představujeme si, že se to ještě tedy zrychlí díky restrukturalizaci projektu ITER od roku 2015. A výdaje finanční na tento projekt se také urychlily a e, e, čekají nás tedy e, platební kredity ve výši asi 300 milionů. Byly vyžádány nad rámec původní žádosti, tak aby bylo možné zaplatit společnostem, které na tom pracují a to ukazuje, že všechno to, co jste viděli, co prezentoval pan Švemer, eh, už má tedy konkrétní nějaké výstupy. Eh, v tuto chvíli máme kontrakty, které byly zadány v hodnotě asi 5 miliard eur. Parlament hlasoval eh, na plenárce o zprávě pana Marinesku, to bylo před několika týdny kdy rozpočet 6,07 eh, miliard pro další finanční období byl tedy plně podpořen a eh, my jsme eh, tedy velmi vděční parlamentu za tuto podporu. Tak tím jsem vyčerpal svou řečeskou dobu a dám prostor kolegům.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 já jsem eh, Kok Hemskerk, zastupuji eh, malou eh, společnost holandskou, která se jmenuje Hemskerk Innovative Technology. Já chci hovořit o vlastně neočekávaném pozitivním dopadu, který vygenerovala práce na ITERu. Minulý rok jsme měli technickou konferenci, kde jsme se snažili přesvědčit další malé střední podniky, aby se k nám přidali v ITERu. Práce na tomto velkém projektu je velmi inspirativní. Díky tomu také najímám eh, nové kolegy, ale vysvětlím k tomu ještě více. Eh, v, mé, v mém podniku pracuje asi 20 lidí. Aktivně spolupracujeme s vnitrostátním eh, institutem tedy pro eh, plazmafyziku. Zabýváme se vlastně dálkovým ovládáním, to je tedy údržba ITER. ITER eh, je to zajímavé, že my tu, ten, ten stroj teprve budujeme a už se zabýváme tím, jak jej budeme udržovat. Ono je to důležité, protože Části toho stroje jsou radioaktivní. Ono to není na dlouho, asi na 100 let, ale přeci jenom je potřeba nějakým způsobem eh, s tím nakládat. A na to potřebujeme roboty, kteří to budou udržovat. Stejně tak jako roboti, eh, kteří působí v autoprůmyslu, kde, které můžete nějakým způsobem naprogramovat, tak eh, v ITERu údržba se zabývá hlavně neočekávanými Eh, problémy, protože tady dost často potřebujeme lidi, a eh, protože ti jsou chytřejší než roboty, roboti v případě těch neočekávaných eh, situací. Takže lidé musí ty roboty být schopni ovládat na dálku, protože jenom ti roboti se mohou přiblížit k těm radiativním částem. Takže my jsme tedy malý podnik, ale naše sítě mezinárodní a Eh, začlenuje celou řadu velkých společností. Přeskočím řadu slajdů, kde se hovoří například o tom, co to přesně znamená ta údržba. A přejdu rovnou k otázce. Jak se stalo, že před čtyřmi lety jste začali pracovat i na robotech, kteří pomáhají lidem doma? Jak jste vlastně tedy přešli od, té udrž, od těch údržbových robotů k robotům, kteří eh, pomáhají pečovat o lidi? Takže my vlastně jsme udělali takový malý startup, pro pečovatelskou službu eh, poskytovanou roboty. Ten startup eh, zkrachoval, protože nedostal ehm, finance pro to, aby rozšířil své práce a my jsme je převzali. Eh, takže my teď vlastně jednak se zabýváme tou údržbou ITERu a zároveň vyvíjíme tenhle ten, toho pečovatelského robota. Tady máme tedy eh, pečovatelské služby, fúzy, eh, radioaktivní věci. Zdá se, jako kdyby to vůbec nesouviselo, ale tady jde o bezpečnou, spolehlivou údržbu, provoz, spolehlivý mm, eh, provoz. Pokud máte nějakého robota, který se stará o vaši starou matku, tak chcete, aby byl spolehlivý a bezpečný stejně tak, jako když nakládáte s radioaktivními eh, mm, částmi. Potřebujete v obou situacích, aby to tedy bylo bezpečné a spolehlivé. My tohoto robota vyvíjíme, toho pečovatelského robota vyvíjíme už asi čtyři roky a naučili jsme se další věc, že se, se komerční otázky jsou něco jiného, než když se zabýváte pouze vědou. E, třeba máte technologii, máte chytré lidi. E, ve chvíli, kdy to dáváte na trh, ten váš produkt, to už je zase e, úplně jiná expertíza. A o tom jsme se teď poučili zase něco nového. Už jsme předložili prototyp jednoho robota, otestovali jsme ho se skutečnými lidmi ve skutečných domovech důchodců a ukázalo se, že ten robot dobře nefungoval. Nebylo to dostatečně spolehlivé, takže jsme to museli předělat, design a mm, eh, ještě stále na tom pracujeme. Obdrželi jsme eh, grant z, pro, z projektu Eureka. Pracujeme na tom teďka se, se španělskými partnery. A to je další malá, malý a střední podnik ve Španělsku. A doufám, že na trh jej uvedeme v dalších dvou letech. On je to velký trh. Tohle je třeba obrázek z Holandska před dvěma lety. V samotném Holandsku by bylo asi 250 eh, tisíc potenciálních uživatelů téhle technologie. A eh, samozřejmě ten jejich počet se zdvojnásobí v následujících 15 letech, protože naše společnost stárne. Eh, takže my si myslíme, že Evropě díky pra- naší práci na fúzi můžeme přinést lepší pečovatelské služby. Děkuji. Many more? Mm. yeah. <laughs> okay. Oh, we should, I think, go to the. Yeah, uh, I started introducing myself. My name is Gianni Grasso. I'm working. Já jsem Gianni Grasso. Já pracuji pro ESG Supervodiče. To je firma, která má sídlo v Janově v Itálii. Zabýváme se tedy supervodičemi, jak už je v tom názvu. To je vlastně jedna z jádrových technologií, které potřebujete pro fúzi, abyste dosáhli takto vysokých teplot. Už na tom pracujeme řadu let. Naše společnost má tedy dlouhodobé zkušenosti a zatím jsme se tedy zaměřili hlavně tady na vědecké otázky. Konkrétně tedy fúzi, um, urychlovače částic. A nyní vlastně se tady eh, díváme i na ty komerční využití. Vlastně e, těmto otázkám se lidé věnují již od 50. let. Podpořili jsme také mm, e, výstavbu prvního urychlovače v Itálii. E, podporujeme také výstavbu ITERu a poskytujeme ty supervodiče pro ITER museli jsme dokonce vy, vybudovat eh, továrnu, která je schopná vytvářet tyto části, které dodáváme pro ITER. Stálo to za to určitě. Nejenom proto, že chceme být dodavateli ve chvíli, kdy bude eh, vybudován další ITER. Samozřejmě pro nás je taky důležité vytvářet nové technologie, nové eh, příležitosti Tady vidíme sektory, v nich jsme v tuto chvíli velmi aktivní. Tady jde třeba mm, o e, magnety pro MRI, pro e, diagnózy, stanovování diagnózy ve zdravotní, e, zdravotní péči. Jde nám také o energetickou bezpečnost, magnety, které se používají při rakonových terapiích a tak dále. Díky ITERu jsme museli vybudovat nové, novou továrnu v La Specia, to je kousek od Janova, to je eh, obrovský prostor, eh, kde musíme zvedat eh, do výše opravdu velké, ča, velké ty součásti. Je to také blízko přístavu, protože se to potom musí posílat do jiných částí Evropy lodí tyto eh, budovy můžeme eh, využívat i v případě tedy eh, větrných turbín. Ehm, takže v budoucnu doufáme, že budeme tedy zde vyrábět právě ty větrné turbíny. Potřebujeme ty jeřáby, které to tedy vyzvednou až do těch velkých výšek. Ehm, Co děláme pro ITER? Um, v tom, co tedy poskytujeme ITERu, jsme velmi spokojeni, zejména co se týče toho, že poskytujeme všechny ty součástky eh, dostatečně včas. Um, Eh, před, eh, vlastně poskytujeme super vodičové cívky a kromě toho dohlížíme nad eh, mm, konstrukcí zase nových typů cívek. Abyste si představili, co nás čeká v budoucnosti, může to být celá řada aplikací nebo užití, zejména tedy ve zdravotnictví, v, konkrétně tedy v léčbě. Tady vlastně jde zejména o léčbu rakoviny, to je velmi důležitý aspekt, vytváříme Eh, také kabely pro ukládání energie, tedy ty super vodivé a s tím jsme velmi spokojení a myslíme si, že plně využijeme eh, technologie, které máme, že tedy vlastně ta práce, kterou odvádíme pro ITER, se zužitkuje i v jiných sektorech. Děkuji. Velmi dobře skoordinovaný panel Nepotřebovali jste eh, ani moderátora nebo předsedkyni. Eh, mám na vás pár otázek, ale máme ještě další prezentaci, kdy chceme vidět, jak Evropský účetní dvůr vnímá evropskou přidanou hodnotu a jak vlastně Evropský účetní dvůr pracuje na této definici přidané hodnoty. Takže pan Kozlov, prosím, děkuji, paní předsedkyně. Ano, máte naprostou pravdu musím tuto debatu teď pozvednout trošku na takovou obecnější úroveň, protože tyto příklady jsou samozřejmě a nepochybně zajímavé, ale v předstihu před dalším víceletým rámcem musíme vyvodit určité, e, e, určitá poučení a ty dobré postupy a modely musíme vnést do nového víceletého rámce na evropské úrovni. Takže tato debata je skutečně nesmírně aktuální a já Eh, za to chci poděkovat. A nejprve mi dovolte říci několik slov o přidané hodnotě evropské Víte, že jsme se o této koncepci bavili již několikrát. Je dost těžké identifikovat ty jednotlivé výzvy, zejména ty, výsled, a ty výsledky, eh, které jsou spojeny s touto koncepcí. Je těžko, těžké na základě toho ehm, stanovit priority eh, ve financování na evropské úrovni. Samozřejmě rozumíme tomu, že ta koncepce evropské přidané hodnoty může být mít eh, různé podoby na ekonomické, politické, právní, sociální a tak dále. A naši vyjednavači mají různé perspektivy, ale první, eh, první takový, co z toho můžeme vyvodit, je, že v této chvíli je důležité, abychom se shodli na jakémsi eh, společném přístupu k eh, tomu pojmu evropská přidaná hodnota. O to přesně se snaží Evropský účetní dvůr již několik let Vydali jsme náš dokument k tomu návrhu komise pro příští víceletý rámec, kde jsme vyzvali komisi, aby eh, rozpracovala koncepci evropské přidané hodnoty. Co je ještě důležitější, dokonce jsme i naznačili a doporučili, pro jaké účely by měl tento koncept sloužit. To znamená, že by měl existovat nějaký filtr, na základě něhož by bylo možné stanovovat priority, tak aby se na základě toho pak dali přidělovat finanční zdroje, tak aby šly na ty priority, které skutečně přináší největší přidanou evropskou hodnotu. Mnoho dokumentů, včetně návrhu komise, jsou plné odkazů na evropskou přidanou hodnotu, je tu několik kritérií, ale definice jako taková tam chybí. A my si samozřejmě uvědomujeme, že to není jednoduchý úkol. Je tu určitá přido, přidaná hodnota v tom, abychom uvažovali o přidané hodnotě, protože jinak nebudeme schopni zacílit dostatečným způsobem naše diskuze o evropském rozpočtu. A nyní mi dovolte, abych se dostal k tématu konkurenceschopnosti. To je z rozpočtu eh, z té hlavy 1a víceletého rámce a je to víceméně něco, co má jednu z nejvyšších přidaných hodnot na evropské úrovni, zatímco v této fázi to, se to ještě ne, nepromítlo do distribuce rozpočtu. Obecně lze říci, že evropské výdaje v této kategorii jsou dobrým příkladem dosažení přidané hodnoty, ale když pak přihledneme k prioritám, tak nevidíme, že by se to v tom odráželo a e, návrh komise na další víceletý rámec snad půjde již správným směrem. Očekáváme tedy. Evropská unie samozřejmě musí být konkurenceschopná vůči dalším mocnostem v oblasti výzkumu a rozvoje. A, a, takže to eh, je další věc, která musíme, kterou musíme zohlednit v kontextu eh, toho, této části rozpočtu 1a. Nedávno byla vašemu výboru předložena zpráva o tom zjednodušování. Shledáváme, že malé a střední podniky, které představují páteř evropské ekonomiky, kteří jsou těmi inovátory evropské ekonomiky, těžko dosahují na projekty Horizontu 2020 z důvodu komplexnosti. Proto vítáme iniciativu komise na snížení této komplexnosti a budeme k tomu vyzývat i nadále. Dále jsou i další příklady řešení, kde by mohl stávající systém byl ještě zlepšen. A těší nás, že návrh komise se zdá jít správným směrem. Konečně se domníváme, že jedním z aspektů evropské přidané hodnoty je geografický rozptyl. Identifikovali jsme také zkušenost a skutečnost, že míra úspěšnosti a účasti se dosti liší mezi členskými státy. A to je jeden z problémů, který bychom měli řešit i v budoucnu. Další příklad se týká finančních nástrojů, kde máme ten záruční nástroj pro malé inovativní eh, podniky. Identifikovali jsme tady několik nedostatků. Dvě třetiny těch financovaných podniků v podstatě produkuje standardní výrobky a ne eh, jaksi inovativní eh, výrobky s přidanou mírou rizika. Takže je důležité, aby jsme se řídili těmi pravidly toho eh, systému podporu, podpory. Erasmus je jedním z nejlepších příkladů evropské přidané hodnoty, který dosáhl jak tu zamýšlenou přidanou hodnotu, tak ještě přispěl dodatečnými způsoby, jako třeba v oblasti mnohojazyčnosti, spolupráce a networkingu mezi univerzitami a tak dále. Tyto příklady by měly být v budoucnu vzaty v potaz. A pokud jde o společné podniky, tak tam účetní dvůr zatím ještě neodvedl tolik práce z hlediska přidané hodnoty, ale máme výroční zprávy ke každému společnému podniku. Ovšem v poslední zprávě jsme se eh, zabývali uh, tou leverage, a zjistili jsme, že prozatím je to takové spíš smíšené a existuje nadále prostor pro zlepšení tohoto aspektu fungování společných podniků. Omlouvám se, že jsem hovořil tak krátce, ale musíme dodržet časový limit. Děkuji. Opravdu to bylo velice zajímavé. Já už mám dva kolegy, kteří žádají o slovo pan Zanonato. Děkuji. Já jsem si eh, vzal slovo, protože jsem byl stínovým zpravodajem eh, své frakce ke stanovisku ehm, týkající se výdajů pro ITERA, také protože jsem spádla. A paní Dlabajová tam studovala. A e, také jsem e, chtěl zmínit části projektu ITER, které, který probíhá v Pádově. Je to jeden příklad evropské přidané hodnoty. Jde o to, tedy abych e, to připomněl, plazma se musí dostat na stupeň 150 stupňů Celsia, skládá z izotopů, hydrogenu a to se musí eh, ohřát uh, um, um, jde o to tady dostat 150 eh, MW a musí se to ohřát minimálně na, o, na desetinu této hodnoty. Eh, tam se vstřikují Ehm, částice, které musí ehm, vyprodukovat velké množství energie. Doposud nebyla dohoda mezi EU a Japonsko a, a poté bylo rozhodnuto o ehm, experimentální fázi v evropském zařízení, kde to probíhá, byla eh, vybrána protože konsorci, vzniklo tedy konsorcium AFX, které už tedy fungovalo, Reverse File Experiment. To probíhá v Padově a jsou tam dva stroje. První se týká, se jmenuje Spider, když byl um, a používá negativní jonty, a má produkovat proud 40 ampérů. Pak je tam další zařízení Methical, které se teprve připravuje. To je model 1 k 1, který má, které má akcelerovat ten postup výroby energie, aby mohl vyprodukovat masivní množství energie aby každý z těchto strojů mohl fungovat hodinu. Teď mohou fungovat jenom několik sekund. To první zařízení bylo eh, odhaleno v červnu minulého roku a druhé bude odhaleno v roce 2023. Budou produkovat mm, mm, je to experiment, který je důležitý pro eh, Eh, zajištění toho střikování pro ITER na těch 50 MW, takže abychom vyprodukovali více fúzní energie než 50 MW. Máme asi 90 členů týmu, včetně fyziku, techniku a tak dále. Je to investice asi 300 milionů euro po desetiletí. Je to důležitá, nezbytná součást projektu ITER. Eh, kdo je na seznamu eh, řečníků? Děkuji. My jsme rádi, že to běží. Je to tak eh, zvláštní projekt, že specifický takový projekt verse evropský, kde mm, v podstatě ta spolupráce, jako že všichni tedy z toho mají Eh, prospěch, je to zázrak sám o sobě, takže chci všem pogratulovat. Chci položit otázku po té evropské přidané hodnotě. Eh, co hm, dosáhla Evropa společně, aby zlepšila tu konkurenceschopnost? Kde jsme se zlepšili ve vztahu k tomu, co nás obklopuje? Jeden z důležitých exportních produktů z mé země jsou automobily. Když se podívám na podíl evropského automobilového průmyslu, tak výrazně klesl a stoupl čínský podíl z 5 na 20 hmm, To si ještě nikdo nevšiml, ale samozřejmě celkově poptávka stoupla, takže evropský automobilový Eh, průmysl měl podíl na té rostoucí poptávce, že produkce jde nahoru, ale ve srovnání s jinými to jde dolů. Jak to vidíte vy, hm, co se týče konkurenceschopnosti? To je první otázka, která je na všechny. Další otázka, ten, eh, ten, ty, ty hm, roboty, o tom všichni sní. Já jsem viděla v televizi v jednom eh, pečovatelském domě, kde byl robot, který vlastně si zpívá se starými lidmi, vlastně zlepšuje jim náladu, To což skutečně, kdybychom ehm, já tedy přeju hodně úspěchu, ale když si představím, jak je to komplexní, Tedy kanony na zlepšování nálady možná, to je dobré, ale to ostatní, to nevím, teda hodně štěstí. Ehm, spíše se tedy eh, zastávám tady mm, východoevropské pracovní síly, eh, východoevropských pečovatelů než naopak. Já si mm, tady mám několik otázek. Eh, nejprve na eh, ředitele Švemu a profesora Garibo. Máme nějaké hmatatelné důkazy, že nebudeme realizovat, nebude schopni realizovat projekt ITER bez toho, aby tam byly všechny členské státy dohromady. Představte si, že máte ITER a máte 28 členských zemí jako partnerů. Můžeme to nějak poměřit, ten rozdíl? A na pana eh, Grasa a pana Hansen Sklárka. Vy jste zmínil, že tady je tolik úspěchů, které by nebyly možné bez EU a jeho financování, a, ale na základě vaší dlouhé profesní zkušenosti, co se změnilo v evropském financování, eh, podpoře výzkumu a vývoje malých a středních podniků? V čem vidíte zlepšení v posledních letech? Děkuji. Myslím, že už další kolegové tady nejsou, takže můžete prosím odpovědět. Máme ještě pět minut na odpovědi. Dovolte, abych začal, pak bych přešel ke kolegům. Já povím německy paní Gressler. Samozřejmě nejlepší je to s příklady, odpovědět tedy co se týče konkurenceschopnosti a budoucnosti. Strukturální téma, které mě napadlo. Mm, ty, právě ty střední podniky, ehm, tak tam jsou, to eh, se týče ITERu, tak tam je tam mm, působí tedy velké firmy jako Toshiba tak dá a podobně. A tady jsme se naučili, jak být konkurenceschopní týmovou prací vůči těm obrům z Ázie, takže takto zajišťujeme východu evropskému průmyslu. Financování z 28 států, toto je samozřejmě snazší. Máme na to takový prostředek, Máme mm, společnost, která potřebuje peníze, eh, plnit tedy mezinárodní smlouvu a tak je to pro nás snazší, když máme partnery zde v EU, eh, kteří generují dlouhodobý spolehlivý rozpočet, spíše než abychom to řešili sami. Samozřejmě, mm, abychom to řešili sami, to by vyžadovalo strukturu, kdy výzkumné instituce musí vybírat peníze pro vědce v ředitelské radě, což vyžaduje velké úsilí a znamená to spoždění. Všem mají větší svobodu, nemají mezinárodní dohodu, kterou musí plnit. My nemáme tak velkou svobodu v ITER, Eh, takže tato struktura je velice užitečná. Bylo, nechci říct, že jinak by to bylo nemožné, ale bylo by to obtížnější. Pan Gariba, já tedy začnu eh, s, tou naší eh, stránkou. Jednoduchá odpověď. Ta velikost těch komponentů a strojů vyžadují velkou spolupráci. Pokud chcete Mm, podívat na historie, eh, tak potřebujete velké stroje na to, abyste měli výsledky a ty stojí hodně peněz. A vyžadují odborníky na sestavení. Takže jak jsem se pokoušel říct, není to jenom ITER, potřebujete eh, celou řadu zařízení, eh, um, chom dosáhli té fúze, zmínili jsme Pádovu mm, a e, také i Evropa e, po jetu se rozhodla, že do toho zahrne větší komunitu, nebude v tom sama. Další otázka mm, předsedy, pokud chcete ukázat oblast, kde jsme konkurenceschopní, to je velmi obtížné, protože to je velký výzkumný projekt. Takže vy vlastně eh, skládáte dohromady nejmodernější technologie, třeba supervodivé magnety. Kapacita eh, produkce těchto magnetů ve světě se zdesetinásobila. Pak máte spin-off, aplikace v medicíně, aplikace v energetice, aplikace v železnici, větrných turbínách. Takže máte vlastně ty globální efekty, eh, co se týká konkurenceschopnosti, ale říci, zda magnety jsou konkurenceschopnější než neutronové prsky, to mm, to je ještě příliš brzo na taková prohlášení. Co je důležité, to jsem se pokusil ukázat na svých slajdech, že tady je takový ten duální fenomén um, že se vytvářejí spin-offy mm, neustále mm, E, že nemusíte čekat, že to jsou vlastně často neočekávaná využití těch nových technologií. Malá společnost, která pracuje na ITER, vlastně přinesla expozici mezinárodní komunitě. Většina e, naší práce je pracování povrchu a my Eh, takto konkurujeme podobným firmám z Indie nebo Číny díky ITER. To znamená, že musíme být neustále v pozoru, protože experti a inženýři v Číně nebo v Indii, tak ta, ta jejich zkušenost je často čtyřnásobná. Takže Eh, nebo ten jejich počet, takže nám to pomáhá. A exponuje nás to zase na druhou stranu vůči klientům z jiných zemí, takže máme kontrakty z Koreje, z Japonska, které bychom jinak neměli. Ten eh, pečující robot, nepracujeme na robotu, který by zpíval a tančil to jsme nyní dali do jiné firmy, pracovali jsme na tom, protože jsme se poučili, že eh, mm, z práce na ITER, jak řešit tedy fyzické prostředí. Nebudeme tedy lidi léčit, nebudeme se jich dotýkat, ale eh, budeme eh, řešit fyzické služby jako vynášení odpadů, Eh, ní stolu a podobně. My vlastně tím uvolníme ty pečovatele, aby dělali to, co mají. Totiž pe- eh, poskytovat péči a robot se postará o všechno ostatní. Eh, děkuji, já vám dám stručný příklad evropské přidané hodnoty. My jsme um, vyvinuli kabel pro velké projekty a pak jsme ho Eh, začali studovat, zda by se dal využívat na přenos energie na no- další vzdálen, dlouhou vzdálenost. Měli jsme tříletý program, který právě skončil a pochopili jsme, že tato kabelová technologie je nejefektivnější způsob, jak přenášet energii na velké vzdálenosti po Evropě a jak zajistit stabilitu evropské sítě i přes výčí přísun energie z obnovitelných zdrojů. Je to jeden z příkladů, kdy evropské interakce byla velmi užitečná. My potřebujeme tuto technologii do budoucna. Začalo to velkým vědeckým projektem a nyní máme oficiální stanovisko s francouzského úřadu distribučního, že toto je technologie, kterou potřebujeme. Já nevím, v Francii máme partnery po celé Evropě. Um, děkuji vám, tady jsme se právě dozvěděli hodně o evropské přidané hodnotě. Um, dalšímu panelu přidaná hodnota v kohezní politice uvidíme, zda to bude stejně hmatatelné jako první panel. Máme tady zástupce pana Petra Osfalda, zástupce obce s dlouhou zkušeností s evropským financováním a co ještě zajímavější, má přehled o skutečné evropské přidané hodnotě, protože je 13 let členem výboru regionů a pracuje na věcech, jako je zjednodušení eh, regionálních a místních orgánů a podobně investic. Takže bychom se mohli um, poučit, co by mohla být skutečná přidaná hodnota. Takže, pane Oswald, máte slovo. Děkuji. Ještě bych se vyjádřil eh, k předchozímu panelu. Eh, tam není eh, pouze problém se mzdami, které jsou levnější v Číně. Tady máme vůbec otázku um, inženýrů, kvalitního vzdělání, které potřebujeme eh, poskytnout a eh, všechno tohle to nemůžeme prostě jednoduše vyřešit pouze v Evropě. To byl můj pohled na věc. Já jsem 13 let předsedal eh, výboru regionů, vedl jsem výbor Koter, Určitě jsem také měla řadu příležitostí hovořit s nejrůznějšími komisaři. E, tyto otázky soudržnosti. Mm, také jsem byl náměstkem ministra pro regionální rozvoj v České republice. Pracuji e, také v České asociaci e, měst a obcí a zastupuji samozřejmě město Plzeň. Město Plzeň možná znáte, proslavilo jej pivo, které se tam vyrábí, vaří. Takže Pilzen v angličtině je tedy název piva, ale také jméno města, ze kterého pocházíme, to město kultury v roce 2015. My tady hovoříme na tomto slyšení o eh, evropské přidané hodnotě. Eh, jedna věc mě zaujala, protože někdo tady hovořil, eh, říká tedy přidaná hodnota, nebo vlastně jde tady o finanční aspekt, nebo je to něco, co definujeme jako přidanou hodnotu v, život, v životech lidí. To překračuje tedy rozpočtový rozměr. Já si myslím, že musíme hovořit o evropském rozměru. kohezní politika jako nástroj je tedy nástroj, jímž e, Evropská e, unie se snaží řešit e, celou řadu problémů. Já osobně si myslím, že evropská politika soudržnosti vznikla jako regionální politika a jako taková by tedy právě, nebo měli bychom ji propagovat jako evropskou přidanou hodnotu, protože je to vlastně jaký, jakousi podmínkou pro řešení evropských problémů. Evropská politika soudržnosti tedy musí být regionální politikou pro všechny regiony. Já vám dám příklad z mého města. My jsme tedy začali eh, jakýmsi eh, předvstupním fondem, kde jsme začali, z něhož jsme tedy začali financovat eh, renovaci vodního systému a nebo systému pro dodávky vody a důležité bylo tedy samozřejmě strategické plánování Eh, jenom připomínám, že jsme vstoupili eh, do EU v roce 2004 a nešlo tady tedy pouze o to finanční financování, ale o samotné strategické financování. A potom, po, poté, když jsme vstoupili do EU v roce 2004, Není možná, aby projekty fungovaly bez podpory z politiky soudržnosti. Tady vlastně nejde jenom o nedostatek peněz z rozpočtu, Politika soudržnosti pro nás znamená i motivaci, protože my vytváříme strategie, aktivity, které naplňují tuto strategii. Pro nás tedy politika soudržnosti je jakousi i motivací pro další vývoj jsme realizovali tedy řadu projektů v oblasti vodní infrastruktury, čističek vody, Změnili jsme nebo zlepšili jsme veřejnou dopravu, systém veřejné dopravy. Já pocházím tedy z České republiky, to je bývalá komunistická země a Umíte si představit, že jsme se tedy museli napojit na různé dopravní koridory, které vedou na západ a podobně. To napojení dříve nebylo. Potom eh, máme samozřejmě eh, různé technologické otázky, potom eh, podporujeme různá školská zařízení a v roce 2015, jak už jsem říkala, jsme byli Evropským eh, městem kultury. Je zajímavé, jak eh, tento název Evropské město kultury eh, dokáže změnit přemýšlení lidí o samotném městě. V tuto chvíli je pro nás asi nejdůležitější integrované teritoriální investice. Pro nás to znamená, že vybíráme eh, nejlepší projekty mm, je pro naše občany a hledáme ideální synergie mezi jednotlivými projekty. Eh, pokud hovoříme o evropské přidané hodnotě, pak vždycky musíme myslet na občany. Co to znamená do budoucna? Potřebujeme flexibilitu, potřebujeme skutečné evropské cíle pro skutečnou evropskou přidanou hodnotu a jak bychom to mohli naplnit, jakými projekty, protože všechna území v Evropě jsou odlišná, takže někde je možné eh, dosáhnout lepších výsledků výstavbou výzkumných středisek, někde je zase lepší zaměřit se na cestovní ruch. A my potřebujeme pro tohle všechno dobrou stabilitu, auditní systémy. A poslední připomínka, tady hovoříme tedy o evropské přidané hodnotě, ale v tuto chvíli, co je nejdůležitější, zejména pro Evropský parlament a pro vás jako poslance. Je důležité, aby evropští občané cítili, že Evropská unie jim přináší přidanou hodnotu. Děkuji mnohokrát. To je přesně ten důvod, proč organizujeme toto slyšení, protože chceme vidět tu skutečnou přidanou hodnotu pro občany. A když hovoříme o synergiích, tak jsem ráda, že jsou tu obě dvě důležitá DG, DG Ample a DG Regi. Pan Loris de Pier Antonio, který vede jednotku pro sociální fond z DG Ample. Prosím, děkuji, paní předsedkyně, stění poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Myslím, že tady je jasná vazba na to, co bylo řečeno. Když eh, se dostaneme tedy k tématu Evropského sociálního fondu, tak eh, hodně lze vyúčtovat z hlediska kvality a dopadu a přídané hodnoty, i když ne úplně všechno. Měli jsme několik posudků programu 2007 až 13, hodnocení dopadu pro nové návrhy, jimž se vyhodnotil eh, nové období 2014 až 20. A hodně té přidané hodnoty je kvantitativního i kvalitativního charakteru. Technicky to rozlišujeme z hlediska rozsahu, obsahu a role. Když se podíváme na rozsah, což znamená, to je ta, ta kvalitativní záležitost, tak to je to, co máme také od členských států a dalších účastníků. Celá řada reform, reform opatření, investic do vzdělávání lidského kapitálu, sociálního začlenování, to všechno by bylo, nebylo možné bez přispění Evropského sociálního fondu. To se týká jak čistých pláců, tak čistých eh, příjemců. To znamená, ti příjemci jsou ti, kteří eh, dostávají nejvíce sociálního fondu, ale platí to i pro ty čisté plátce, to znamená ti, kdo dostávají možná menší procenta z těch alokací Evropského sociálního fondu. A proč tomu tak je? Protože prostřednictvím Evropského sociálního fondu mnohé členské státy v podstatě se zaměřily buď na cílové skupiny, které eh, nedosáhly na národní financování, a nebo přijmout určitá opatření strukturální reformy, které by se nezrealizovaly eh, pouze z národních financí. Takže tím vznikl určitý systém jakési adicionality, dodatečnosti mm, evropské přidané hodnoty. Takže opatření a investice se zrealizují tehdy, když Evropský sociální fond eh, dá tu novou dimenzi eh, doplněk národního rozpočtu. Sdílené řízení v programech, což je společné s RDF a fondy soudržnosti, rovněž zúrazňuje eh, dlouho a středně dobý horizont. Mnoho členských států bylo motivováno eh, tímto systémem, aby eh, plánovalo déle, než je politický cyklus a funkční období, a to pak podporuje strukturální reformy, které tyto státy potřebují. Z hlediska objemu je tu efekt spíš kvantitativní, jak u těch čistých pláců, tak příjemců. U příjemců se zaměřujeme na omezené zdroje, na sociální inovace a věci, s nimiž mohou experimentovat s využitím dodatečných prostředků, které poskytuje Evropský sociální fond a čistí příjemci v některých zemích Například Evropský sociální fond eh, představuje 70 aktivačních opatření. Čili to je opravdu značná částka aktivačních opatření v terénu, která dostala podporu právě díky sociálnímu fondu. Dále se dostáváme k horizontálním principům. Co to znamená? Respektování, eh, dodržování lidských práv, kondicionalita, horizontální podmíněnost, to není jenom u sociálního fondu, ale to se týká celé té rodiny fondů, které eh, jsou, spadají pod společné řízení. Takže předběžnou podmínkou je využívat tento fond tak, abychom přitom respektovali určité horizontální principy, což samozřejmě pobídlo v členské státy k zapracování některých eh, opatření v oblasti například rovnosti mezi muži a ženami. Což byla taková dlouhá, dlouhý boj Evropské unie, aby to bylo eh, mainstreamováno v členských státech, aby to bylo zapracováno průřezově do všech opatření. A soudržnost je právě jednou z těch přidaných hodnot ne protože by to požadovala smlouva, ale protože v případě Evropského sociálního fondu je důležité oslovit jedince, ať už je kdekoliv. Už to není pak pouze územní soudržnost, ale také sociální soudržnost v těchto dvou oblastech soudržnosti, rozpočtová soudržnost a dále eh, tedy ta soudržnost eh, založená, která vychází ze smluv. Dále kvantitativní přidaná hodnota. Budeme citovat pár čísel. Samozřejmě, že tato data mají trošku sklus, je to platné až do roku 2017, 15 milionů účastníků zatím. Evropského sociálního fondu, včetně iniciativy pro zaměstnanost mladých, 8 milionů nezaměstnaných, 5 milionů neaktivních osob a velká část toho byly osoby eh, ve věku do 25 let. Čili to je ta eh, výzva eh, pro mladé lidi. Některá tato opatření byla zahájena, ale ještě neskončila, čili, jak říkám, toto jsou výsledky do roku 2017. 1,4 milionu e, lidí, kteří získali zaměstnanost, 1,9 milionů získali kvalifikaci. A skoro 900 tisíc si osvojili nějaké vzdělání či prošli školením. Došlo k značnému zrychlení z hlediska implementace a z hlediska selektivních projektů v přímo v terénu. Čili 63% rozpočtu vedlo k selekčním, k selekčním projektům a 76 v oblasti mladých. A do budoucna chceme samozřejmě ještě navýšit tu přidanou hodnotu. A hmm. vyhodnocení dopadů pokazalo na to, že musíme prohloubit synergie, proto je tu ten návrh Evropského sociálního fondu plus, což vlastně znamená, že těch pět fondů v oblasti zaměstnanosti a sociálních otázek by tím bylo spojeno zvýšení flexibility, o tom už jsme hovořili, a sladění, snížení komplexnosti, čili zjednodušování, to je součástí společného úsilí DG Regio, z DG Regio, aby eh, tedy existoval určitý politický dialog, abychom k tomu přistupovali vážně. Takže to je z mé strany vše. Děkuji. Takže pan Norman Popens z DG eh, pro regionální a městskou politiku. Eh, chci vás požádat, um, vzhledem k tomu, že máme dva, ještě dva řečníky a pak diskusi, tak 15 minut na obě uh, řečníky a diskusy, takže prosím, máte méně času než první panel. Pro nás je důležité ukázat přidanou hodnotu, ale nebojte se, já Eh, svoji prezentaci um, mm, zkrátím. Ehm, není možné prostě přijít s nějakými čísly a říci, že toto je prostě přidaná hodnota. Ono jde o víc. Eh, když eh, děláme sdílený management, tak mm, členské státy, regiony, města, obecní orgány, úřady odvádějí dobrou práci, protože spojujeme priority eh, schválené na evropské úrovni a víme, že EU musí eh, má hodně priorit eh, dopravní sítě, energetické sítě, udržitelné energetické investice, digitální Evropa, pracovní místa a tak dále. A u těchto semantických cílů je vždy otázka, jak jich lépe dosáhnout – protože nakonec jde o města, o regiony, o lidi, kteří tam žijí. Ti to musí implementovat. My věříme, že když pracujeme ve sdíleném managementu, tak jsme lépe schopni plnit tyto cíle, což je obrovská přidaná hodnota. Bez nás a bez našich programů by bylo velmi obtížné plnit evropské cíle, které jsme všichni odsouhlasili. A bylo by obtížné pro regiony a občany a města chápat, jak se toho mohou účastnit, jak vybírat své priority. Samozřejmě my, eh, kolega už to řekl, není to jenom o investicích. To, jak eh, investovat cílené investice podle strategie, to je přidaná hodnota především Regio, kdy jsme tlačili na regiony, aby přišli se skutečnou strategií rozvoje. Klasický příklad je inovace. Takže víme, že Evropa musí inovovat, konkurenceschopnost musí růst, mají krásné programy, eh, investují do vynikajících projektů, eh, výzkumných a inovačních projektů, ale otázka je, co dělat s eh, méně rozvinutými regiony, které se rozvíjejí, které ani nevidí, kde začít nebudou schopni čerpat naše prostředky a investice. Proto jsme eh, tvrdě pracovali v, roce, eh, v období 7 až 13 na eh, té strategii Smart Specialization. Je to v souladu s prioritou inovací a my jsme spolupracovali s regiony městy. Stalo se to rozvojovou strategií pro regiony, protože jsme je požádali, aby se spojili s univerzitami, podniky a přišli se strategií smart specializace, které využije silné stránky těch míst. Klíčem je, jak tedy propojit selekci projektů a ty strategie. Máme projekty v zaostávajících regionech v Polsku, Rumunsku, kde um, specificky volíme kritéria, aby tyto strategie nezůstaly stranou, ale skutečně se implementovaly. A nakonec to vede k úrovni eh, vyššího rozvoje těch eh, zaostalejších regionů, ale i u těch rozvinutých regionů to funguje. Oni zdůrazní eh, nují tu spolupráci, protože jinak by byli izolovaní. My tedy máme silný aspekt spolupráce, Já jsem mm, také slyšel, že mm, eh, město Jena nás poděkovalo za tuto strategii. To je velmi rozvinutý region. Takže je tady obrovská přidaná hodnota po roce 2020. Inovace je naším klíčovou prioritou, ale také se budeme dívat na specifické teritoriální mm, problémy, regiony, eh, roz, které se rozvíjí a navážeme to na inovaci, to je velká priorita. Není to jenom na investicích, o investicích. Měli jsme také mm, podmíněnost ex ante, což je další způsob, jak ovlivňovat reformy, jak cílit investice, nejenom z našich fondů, ale obecně, aby členské státy viděli, že sektor jako zdravotnictví, které je často chaotické, tak aby měli strategii, mm, jak investovat do nemocnic a jinam, aby se to využilo do budoucna. Tyto podmínky, které mají platit i po roce 2020, jsou velmi užitečné jako evropská přidaná hodnota musí to odpovídat směrnicím EU, musí se jak se učit od ostatních v Evropě. A my máme nástroje, jak pomáhat těmto regionům. Těch nástrojů je hodně, bilaterální, peer-to-peer a podobně. Také se snažíme o, o reálné indikátory, otevřenost je úplná, protože máme otevřenou platformu, kam mm, nahráváme data a pak je vidět, zda ty cíle stanovené v programu jsou dosaženy nebo ne. Pak to hodnotíme eh, v rámci revize výsledků a pak rezervu dáme té nejlépe, eh, té, té ose s nejlepšími výsledky. Nesmíme zapomenout na ITI, eh, CLD a další. Na další období máme politické cíle 5. Doufám, že to všichni podpoříte, protože tady jsou, v Evropě jsou skutečně velice odlišná teritoria. I města, městská centra mají specifické problémy. Vidíte, co se děje ve Francii a podobně. A i tyto problémy je třeba řešit. Mluvíme o ostrovech, horách a podobně, ale my chceme prosazovat fungující teritorie, aby spolupracovali a pak um, inve- přilákat investice z PO5. Um, Naším cílem je tedy přivést, přilákat investice a podporovat, co se děje tedy na místě a co přispívá k rozvoji. A poslední je program teritoriální spolupráce, přeshraniční programy Interreg. Bez nich by ta spolupráce na hranicích prostě neprobíhala. Takže vlastně my eh, překonáváme přeshraniční překážky. Do budoucna to spojíme se studií. V těchto překážkách, to jsou překážky, které nemůžete měnit naším programy, ale nyní eh, řešíme část ETC a také makro regionální strategie, která je podpořena nad, eh, přeshraničními programy, nadnárodními, takže vidíte, že tady je obrovská přidaná hodnota evropská, ale také můžeme poslat samozřejmě čísla a data. Děkuji. Já vím, že bychom mohli mít tedy tři různá slyšení, ale teď nastává zvláštní chvíle jediná žena na našem panelu. A já jsem chtěla poděkovat sekretariátu KON, KONT a Eh, především Michalovi a mm, podobně. Ale je to vlastně škoda, že tady máme jenom jednu ženu, ale odpustím vám to jenom eh, protože jste ochotná tedy předsedat panelu. Takže Elina Ivanova, nám řeknete něco víc o evropské přidané hodnotě. Děkuji, je mi vždy ctí, že mohu být v tomto um, výboru. Já uh, již uh, jsem zkrátila svoji prezentaci na polovinu. Především tato důležité téma evropské kohezní politiky, jak už bylo řečeno, je tady celá řada studií, které se snaží kvantifikovat um, kohezi nejenom pro méně Eh, rozvinuté regiony, ale pro EU jako celek. Eh, I pro více rozvinuté regiony. Když ty odhady se různí, kohezní politika má přidanou hodnotu. Vy jste sama řekla několik čísel, které nechci opakovat. Hodnotě, které generují pro HDP, pracovní místa, investice do infrastruktury a podobně. Ehm, podle definice Komise Evropská přidaná hodnota je hodnota, kterou přináší EU svojí politikou, nařízeními, právními nástroji a výdaji nad, tím, nad rámec toho, co by dokázal členský stát sám. Jiné interpretace zdůrazňují pozitiva, úspěchy, které zlepšují životy občanů, ať jsou to lepší silnice, školství, širokopásmový přístup. My jsme se vždy snažili prezentovat objektivní obrázek. Je, historicky kohezní politika je nejvíce náchylná na chyby, co se týče um, compliance. My um, v roce 2000 byly, byla chybovost dvojciferná, byly tam problémy se zakázkami, spožděními. Uh, nedovyužité infrastruktury, nad, eh, extra náklady, špatný monitoring. To všechno tedy je z výsledek z různých zpráv, které jsme publikovali. Chci dodat několik slov. My jsme vypracovali tři zvláštní zprávy, ty čísla jsou hezká, ale v době, kdy jsme dělali audit na Eh, zaměstnanost mládeže, tak ta čísla nevypadaly tak dobře. 62% eh, byly mm, pozitivní výstupy, udržitelnost to znamená, jak dlouho zůstali ti účastníci. A to bylo v tom opatření to bylo méně než 50% v roce 2015. Od té doby se to zlepšilo. Ale měli bychom se poučit z minulosti. V tomto kontextu musíme zdůraznit, že kohezní politika um, zlepšila tyto aspekty compliance. Co se týče zlepšování občanů života, tak máme několik dobrých příkladů, jako implementace projektů, které plní cíle, e, zlepšují kvalitu silnic, snižují dobu na cestu, bezpečnost silničního provozu, a lepší širokopásmový přístup. Ovšem chybovost u koheze je pořád značná a měli bychom udělat více, co se týče výsledků. Úsilí všech zúčastněných hmm, by mělo pokračovat. Proto chci stručně se vyjádřit ke třem hlavním cílům, které stanovila komise na další programové období což je eh, součástí našeho stanoviska na období 21 až 27. Jednak zjednodušení. Vítáme úsilí komise řešit ehm, zjednodušení kohezní politiky po roce 2020. My plně podporujeme ambici komise zjednodušit a mm, vědomujeme si, že tam je hodně prvků toho návrhu na řízení, které jsou zjednodušeny ale nemělo by to znamenat větší riziko co do respektování pravidel a zásad správného finančního řízení. Flexibilita, zase návrh řady opatření, flexibilnějšího rozpočtu, což jsme obecně pro. Dále sladění mezi financováním a prioritami EU. Tady vítáme kroky komise posílit vazbu mezi využitím fondů a řízením EU jako evropský semestr, ale důraz na implementaci specifických doporučení státům. Chci využít této příležitosti říci, že pracujeme na briefingu, který bude prezentovat přehled vývoje kohezních priorit a um, výsledků. To bude k dispozici v prvním poletí letošního roku. Budu to tedy prezentovat, až to bude zveřejněno. A na závěr chci říci, že jsem vděčná za toto fórum, protože věřím, že ve volebním roce je důležité mluvit o úspěších evropské hodnotě a prezentovat správný obrázek té situace, což je důležité z hlediska auditora. Nesmíme zapomenout, že audit není jenom o problémech, ale také o úspěších a dobré praxi. Děkuji. Děkuji, paní Ivanová. Já mám sama několik otázek a je tady také několik řečníků, kteří se přihlásili. Nejprve paní Ayala Sender, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za příležitost eh, položit pár otázek. Ve vaší prezentaci jsem zjistila, že vlastně tam se hovořilo o procentu lidí, na něž tedy měl jakýsi dopad eh, využívání těch eh, fondů. V jednom případě se hovořilo o 16% eh, pokrytí ehm, migrantů a etnických menšin. Jak jste se dostali k těmto číslům? A potom u toho druhého fondu, který bojuje proti eh, vyčlenění, tam jste hovořili o devíti cílových skupinách, jednou z nich jsou i imigranti. Tady ale hovoříme o období 14 až 17. Mm, jak to, že to nebylo vlastně jméno, eh, jak to, že nebyli jmenováni imigranti i dříve pro tento pomocný fond. Eh, děkuji. Mm, prosím, odpovězte pouze jednou větou. Já se chci zeptat, jak, jaká poučení si odneseme pro příští eh, víceletý finanční rámec, abychom eh, zviditelnili eh, evropskou přidanou hodnotu na veřejnosti. Mm, pokud máte nějakou rychlou odpověď, dávám prostor, ale jinak opravdu nemáme, nemáme čas. Musíme postoupit dalšímu panelu. Prosím. k té technické otázce. Lidé, kteří pomáhají eh, migrantům, to se vlastně tedy vztahuje nebo vychází z údajů, které poskytují členské státy. Tady to vychází z kategorií výdajů, o nichž se podávají zprávy, které taky zahrnují mm, cíle pro eh, lidi, kteří mají tedy nějaké, nějaký menšinový původ. Eh, v těch letech 2014 až 2020 nebyl nějaký konkrétní cíl pro migranty, takže Mohli jste se na ně e, obracet, mohli jste jim pomáhat, ať už to jsou e, migranti, kteří přichází ze třetích zemí nebo i druhé, třetí generace. Tam vlastně šlo o tematické oblasti, sociální začlení, vzdělávání a tak dále. Důvodem, proč to tak bylo, bylo, že čím více dochází teda k mainstreamingu některých opatření, tak tím lepšího výsledku můžeme dosáhnout. Pokaždé, kdy eh, řídící orgány eh, rozhodly, že pouze předloží služby nebo poskytnou služby eh, migrantům, tak ta opatření jako kdyby degradovala do takových mm, opatření v getu nebo pouze azylových opatření. Takže to potom nebylo nějaké zacílené opatření. Takže když o tom podáváme zprávy, tak my se potom obracíme na členské státy a ptáme se jich, kolik z nich, z těch lidí, kteří byli příjemci, měli nějaké migrační, tedy migrační původ. Tam, kde odpověď byla, že tedy jsou migranty, možná jsou třeba mladí nebo dlouhodobě nezaměstnaní, nebo prostě ještě se dostanou do nějaké jiné kolonky, protože potom samozřejmě mohou vstoupit i do nějakých jiných kategorií nebo kategorizací. Jak zviditelnit dopad, pozitivní dopad těchto fondů na lidi? V některých případech si myslím, že jsme úspěšní a v jiných případech bohužel jsme úspěšní méně. Ono to zase nezávisí jenom na nás. Tady jde vlastně o to zviditelňování fondů, které překračuje právní eh, viditelnost. Možná plníte pravidla, ale pokud nejste viditelní politicky, tak váš fond není všeobecně znám. Takže právě v této druhé oblasti se musíme kolektivně zlepšit. My máme stejný přístup. My neduplikujeme to, co se dělá tedy eh, různými fondy z DG Home. My um umožňujeme členským státům, aby podpořili integraci migrantů ve střednědobém dlouhodobém výhledu, dost, přístup ke vzdělávání, ke zdravotnictví, ke z pracovnímu trhu a tak dále. Máme konkrétní prioritu, že tedy samozřejmě nenahrazujeme ten fond DG Home, nám jde vlastně hlavně o tu dlouhodobou integraci. Pokud členské státy tedy potřebují více opatření, tak by to mělo se pojít s dalšími oblastmi. A do budoucna je velmi důležité zjednodušení. To už tady zaznělo. Ale zároveň to musí mít nějakou návaznost. Nemůžeme zjednodušit tak radikálně, aby to nebylo eh, možné v praxi provádět. Mm, druhá důležitá věc je flexibilita. Je potřeba, abychom byli schopni změnit fondy v průběhu samotného programovacího období. Teď, když už se rozběhl evropský semestr, tak teď vlastně můžeme vytvořit třeba některé projekty nebo podpořit projekty, eh, eh, u kterých se ukazuje, že to potřebují Máme třeba eh, k tomu semestru přílohy, eh, které se věnují konkrétně investicím a my tedy vlastně musíme hledat synergie mezi jednotlivými nástroji, eh, tak aby to mělo co největší dopad. No prosím, všichni tady jednu, jednou větou odpověste. řekla bych asi, že zjednodušování je dobré, ale neměli bychom zapomínat na výkon a Také bych řekla, že je potřeba stanovit si realistické cíle a neslibovat věci, které potom není možné realizovat. Nakonec pan Osvald. Prosím, dvě věty. Více důvěry. Mm, přístup, který je zaměřen tedy na konkrétní výsledky, nepříliš technokratický přístup. A já vám tedy mnohokrát děkuji za tento panel a nyní nás čekají ještě tři e, řečníci. Poslední panel o udržitelném rozvoji nechám na vás, abyste si mezi sebou tedy rozdělili čas. Máte dohromady asi 5-6 minut. Nejprve je tady pan Paolo Gueveja, který zastupuje příjemce v, v sektoru zemědělství. Potom máme zástupce e, komise, e, náměstek ředitel, generálního ředitele Rudolfa Megeleho a e, také máme zástupce účetního dvora pana Nikolás Milionise. Takže pane Guevajo, máte slovo. Děkuji, dobré odpoledne. Paní předsedkyně, poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Já chci poděkovat organizátorům za to, že se dostavili a za to, že jsou ochotni sdílet s námi své postřeji na toto téma. Já přeskočím eh, ty první slajdy, kde, kde prezentujeme to, co je, eh, co je kopa Kodžeka. A to proto, že se domnívám, že bychom se měli více zaměřit na to, co skutečně považujeme za naléhavé v tomto kontextu. Než se k tomu dostanu, Připomenu, že už nějakou dobu se bavíme o evropské přidané hodnotě. Když to zjednoduším, tak evropská přidaná hodnota je o tom, že pracovat společně má větší význam než samostatně. Také jsme mluvili o zjednodušování. Tak proč se nesnažit o tom mluvit jednoduše? I z hlediska našich úvah a plánu budoucích opatření. Samozřejmě, že nás čekají diskuze o budoucím rozpočtu Evropské unie, je to otázka zjednodušení, jsme také e, v procesu diskuzí o budoucnosti společné zemědělské politiky, čelíme výzvám klimatických změn a implementace rozhodnutí a kompromisů Evropské unie ohledně cílů udržitelného růstu a pařížské dohody, dále otázky rozvoje, eh, obchodu a role Evropské unie ve světě a v neposlední řadě je tu otázka Brexitu. Což, jak víte, je skutečně aktuální téma. V tuto chvíli bych zúraznil, že rozpočet nám musí umožnit nejenom splnit cíle, ale také ambice a priority pro budoucí Evropskou unii 27. Víme, že stávající víceletý rámec odráží rozhodnutí přijatá v období eh, značné, hluboké finanční ekonomické krize, což není eh, dnešní realita. Tady máme situaci, kdy se, kdy se věci zlepšily a evropský rozpočet musí dosáhnout nejen těchto cílů, ale také splnit očekávání v oblasti klíčových principů. I, kdyby, i když SZP bylo, byla úspěšná v mnoha oblastech, tak zatím ještě nesplnila cíle z hlediska příjmu zemědělců. Takže teď máme situaci takovou, že sice se ty příjmy trošičku zvedly, ale nestačí to, je to zhruba 46,5% oproti jiným aktivitám. Takže musíme do, naprosto dobře chápat, že to, co se definuje v článku 39 smlouvy, je zcela zásadní musíme provést změny této situace, pokud jde o příjem zemědělců. Jinak zemědělci nebudou udržitelní. Na našem kongresu na konci loňského roku jeden místopřed, z našich místopředsedů řekl, zemědělec prostě nemůže být, eh, nemůže se chovat zeleně, pokud je v, jaksi v červených číslech. A to je jedna věc, s kterou zemědělci se potýkají stále více. Co z toho můžeme vyvodit? V tuto chvíli se, jsme nesmírně e, zklamáni z návrhu komise, pokud jde o rozpočet a snižování rozpočtu na SZP. Což je e, to první, možná snad první nejvýznamnější společná politika, kterou máme v Evropské unii. Takže to je něco, kde plně souhlasíme s názorem Evropského parlamentu. Co je každopádně důležité, musíme uznat princip evropské přidané hodnoty, a využít příští rozpočet k tomu, abychom byli schopni pracovat se společnými politikami. Jakékoliv rozpočtové rozhodnutí blízké budoucnosti, snad brzo, nesmí podkopat stávající politiky. A tady nehovořím pouze o SZP, ale hovořím také o politikách v oblasti výzkumu a vývoje, Eh, které jsou zásadního významu. A v případě klimatických změn si musíme uvědomit, že zemědělci nejsou jediným sektorem, který může snižovat emise a, a který může prostřednictvím fotosyntézy eh, zachyt, v podstatě zachycovat eh, uhlík jsme součástí řešení, ne jen problému. A závěrem bych chtěl předat poselství, že udržitelný růst je pro nás nesmírně důležitý. Udržitelný růst znamená vyváženost mezi třemi dimenzemi udržitelnosti. Ekonomic, eh, tím ekonomickým, environmentálním a sociálním aspektem. Vyvážený způsob je jedinou cestou vpřed. Klimatická změna může v tomto hrát důležitou úlohu, můžeme splnit naše cíle a můžeme tak podpořit udržitelný e, růst, čímž zajistíme zlepšení příjmu zemědělců. Děkuji. Děkuji. A teď by bylo velmi zajímavé vys, vyslechnout pana Megele z DG Agri. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci říci něco o mm, evropské přidané hodnotě v globálním kontextu. To téma již bylo prodiskutováno tisíckrát. Ehm, různých um, parametrech, eh, když komise návrh, podala svoje návrhy pro reformu CZP e po roce 2020, pak tam eh, bylo spousta uh, sdělení z Evropské komise z listopadu 2017, takže nebudu mm, mluvit o přidané hodnotě pro každém jednotlivém opatření. To by bylo příliš složité, ale SZP je politika, která plní požadavek na přidanou hodnotu. Ta definice už byla zmíněna. Je to mm, finanční, ekonomické vyjádření eh, širšího principu přiměřenosti, který je stanoven v mm, Evropské smlouvě a proč tady máme SZP? Článek 38, odstavec 1. Unie bude definovat a implementovat společnou zemědělskou politiku SZP, že tady není povinnost ji mm, zřizovat, tak ale se bude vnitřní trh um, rozšiřovat i na zemědělství. Na tomto základě zemědělství je součástí jednotného trhu. Odstavci 4 se říká, že provoz a rozvoj vnitřního trhu musí být doprovázen řízením společné zemědělské politiky. To je indikace toho, že ta smlouva předpokládá úzkou vazbu mezi vnitřním trhem a ZP. V roce 1958 um, ehm, to bylo vnímáno tak, že vnitřní trh nemohl fungovat, pokud zemědělství um, zůstane v národní kompetenci. Dnes eh, je to mm, důsledek toho, jak funguje zemědělství na vnitřním trhu. Bez velkých problémů, když je to velice regulovaný sektor. Jsou tady výzvy, které, na které musí SZP reagovat přeshraniční povahy, jsem zmínil vnitřní trh zboží a služeb. Farmáři fungují na tomto trhu, stejně tak i další zemědělské podniky, takže musí čelit tlaku, eh, jako je systém, eh, včetně, včetně různé systému podpory, který narušuje konkurenci, přitom potravinová bezpečnost je jedním z hlavních cílů. Jsme otevření světovému trhu a to je důsledek předchozích reform, jsou pravidla VTO, obchodní dohody se uzavírají, které mají dopad na zemědělství. Co se týče obchodu VTO, tak odpovědnost je na EU a je to argument ve prospěch um, hledání odpovědí na výzvy, které vyplývají z mezinárodního obchodu i na evropské úrovni. Další výzvy souvisí s udržitelností. Je to hm, změna klimatu, používání vody, biodiverzita a podobně. E, to hm, souvisí s výzvami, se kterými, hm, kterým čelí zemědělství. Odpověď může být jenom na evropské úrovni. Také to odráží to, že e, je tato politika přijímána na evropské úrovni. Ve světle vnitřního trhu je třeba řešit i tyto výzvy na evropské úrovni, aby nedocházelo k eh, narušování trhu. Hmm. Finanční zdroje. SZP eh, s výjimkou rozvoje venkova je víceméně evropsky financovaná politika. Máme jeden rozpočet, nikoli 27 národních zemědělských rozpočtů. To 60 miliard euro ročně v rozpočtu pro 500 milionů Evropanů, to znamená 120 euro ročně, které se vynakládá na SZP. Tato politika musí být mm, řízena podle společných pravidel, pokud má odpovídat eh, výzvám, kterým zemědělství čelí. Tomuto jedno, díky tomuto jednotnému rozpočtu přispíváme ehm, k tomu, že nedochází ke konfliktům v dotacích mezi členskými státy. To by byl důsledek, že by členské státy začaly proti sobě dotovat své, svůj sektor, což by vedlo k celkovému nárůstu zemědělských výdajů nad rámec těch 60 miliard rozpočtu SZP. Tento rozpočet zajišťuje finanční solidaritu mezi členskými státy a přispívá ke skutečně evropskému přístupu stabilizujícím faktorem Evropské unie. To je, eh, se odráží ve výsledcích naší veřejné konzultace. Tady velká většina ve prospěch společných pravidel na jednotném trhu a společné cíle přes hraničním výzvám. To je samozřejmě v hodnocení dopadu reformy. Mm, dále scénář 2030 eh, studie JRC, to je široká analýza SZP a co by se stalo, pokud by byla zrušena. Došlo by k poklesu příjmů farmářů, který by musel být nějak kompenzován národními opatřeními a to by mělo samozřejmě důsledky, byl by pokles produkce, opuštění území, větší tlak na životní prostředí. Když se podíváme na třeba USA nebo Austrálii, tak se ukazuje, že velikost farem je mnohem větší než v EU, protože je tam tlak na racionalizaci. Dále zpráva Světové banky z roku 2017, tady chci citovat jednu větu. Se říká, že v proces strukturální transformace probíhá a se sehrává pozitivní roli při snižování bídy a vytváření lepších pracovních míst pro farmáře. Mám tady dvě kopie té zprávy, které tady nechám po tom slyšení. Takže je tam celá řada přínosů, které nemusím opakovat. Zajištění dodávek, zachování zemědělského sektoru v celém území, podpora ekologických té udržitelnosti, to nefunguje vždy, to souhlasím ale je to podporováno s tou politice a dále pozitivní eh, dopady té politiky, které jsem tady jmenoval. Eh, máme tady velice heterogenní eh, zemědělství v Unii. Tady je zaměstnanost, mm, pak jsou jiné mm, případy, třeba struktura farem, meteorologické podmínky, které se velmi liší. To znamená, že celoevropská dimenze musí být doplněna subsidiaritou, třeba řešit různé problémy různým způsobem, zohledňovat hm, místní specifika a bránit se přístupu hm, vše, stejn, stejnému přístupu pro všechny. Máme nový model tedy ZP, hm, kde je definice širších parametrů na evropské úrovni a implementaci v souladu s pravidly eh, a cíly EU. Tím bych ehm, skončil. Mohl bych říct mnohem víc, ale jak jsem řekl, tak zprávu Světové banky tady nechám, dám k dispozici. Pokud máte nějaké další otázky, tak jsem připraven odpovědět. Děkuji mnohokrát. To bylo všechno zajímavé. Určitě je to důležité i pro naši práci našeho výboru. Děkuji mnohokrát tlumočníkům, protože vím, že budou končit za tři minuty. Já myslím, že my všichni mluvíme anglicky, takže můžeme ještě pokračovat v angličtině a e, jsem přesvědčená, že určitě budeme mít e, nějaké otázky. Takže děkuji tlumočníkům. A nyní poslední řečník, pan e, Nikolas Milionis. Sorry, I will highlight uh... The court's main message is focusing on the three central issues of uh, the response to climate change, the long-term eh, V reakci na klimatické změny eh, se také snažíme poskytnout ochranu životního prostředí, boj proti klimatickým změnám. Žádná ze zemí eh, v, v, čelem eh, k těmto potížím nemůže jednat samotná, takže eh, potřebujeme eh, nějaký společný plán a není možné dosáhnout cílů, které, které potřebujeme pro to, abychom zastavili oteplování planety bez dodatečných, dodatečného úsilí nad rámec toho, co už jsme si odsouhlasili. chceme eh, tedy navýšit eh, na 40 v tom novém eh, programovacím období. Ehm, předpokládáme, že ta čísla, která máme k dispozici, zatím nejsou přesnými odhady. I pokud bychom byli úspěšní ve snížení těch skleníkových plynů, pořád ještě musíme započítat i jakousi adaptaci klimatu a mm, to v situaci, kdy dochází k stále rychlejší eh, dezertifikaci, to znamená tedy rozšiřování pouští a mm, to je tedy problém zejména na jihu. A ty kroky proti tomu zatím nejsou dostatečně koherentní. Potom eh, si klademe otázku, jakou přidanou hodnotu má taky eh, společná zemědělská politika. Zdá se, jako kdybychom neměli žádnou dlouhodobou vizi pro, evropskou, pro evropské zemědělství a evropské um, finance se taky nepřidávají, ne, nerozdělují podle eh, předpokládané evropské přidané hodnoty. Takže tady jde o to, aby eh, tyhle ty věci byly všechny dostatečně zacílené. Máme eh, celou škálu nejrůznějších situací v evropských farmách a my tedy žádáme o to, abychom měli lepší data, proto abychom byli schopni vyhodnocení, vyhodnotit, eh, jakou podporu příjmů příslušní farmáři potřebují. Potom máme také situaci mladých farmářů, kteří také doporučují lepší zacílení eh, po pomoci, eh, která se poskytuje.